Okay, colleagues, um, we can make a start. On time, but... Můžeme začít. Děkuji všem, kteří přišli včas. Čekali jsme jenom ještě chvíli, abychom zjistili, jestli případně přijde ještě někdo další. Dnes odpoledne nás čeká celá řada nejrůznějších témat a začneme otázkou Roumů. A máme tady sdělení komise. Radě Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru a výboru regionu. Je to zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů za rok 2015. A je to prezentace Liny Papa Michalopulu, vedoucí oddělení pro politiky nediskriminace a integrace Romů. V červnu tohoto roku komise zveřejnila výroční zprávu o uplatňování vnitrostátní strategie integrace Romů Celá řada členů výboru Libe se zájmem očekávalo tuto zprávu, protože se tím hodnotí pokrok členských států v boji proti vylučování a diskriminaci Romů a prosazování integrace Romů. Teď si vyslechneme komisi a následovat případné otázky členů našeho výboru, takže já nyní předám slovo komisi. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala Evropskému parlamentu za to, že pozval Evropskou komisi, aby ho seznámila s výroční zprávou o integraci Romů. Musím říct, že je to čtvrtá zpráva po přijetí sdělení EU o vnitrostátní strategii integrace Romů v roce 2011. Tato zpráva je vlastně hodně výjimečná. Dost se liší od ostatních zpráv, které jsme vydali, a to vzhledem ke dvěma významným faktorům. Prvním z nich je to, že jsme vstupovali do nové generace fondů prostředků Evropské unie. Využili jsme tady příležitosti, které se tím naskytaly. V nařízení byla ustanovení, která umožňovala zahrnout konkrétně prostředky zaměřené na Romy do operačních programů. A sledovali jsme tedy, jestli to členské státy dělají, jak to dělají a vyjednávali jsme s nimi. A další velice důležitý faktor z historického hlediska bylo to, že 1. ledna 2016 doporučení Rady o opatřeních pro integraci Romů vstupují v platnost a my jsme proto využili tohoto období abychom zjistili, jak členské státy budou přijímat opatření za účelem uplatňování tohoto nařízení od 1. ledna. A já myslím, že stojí za zmínku, že sice se mluvilo o tom, že bychom využili fondy pro sociální integraci, že bychom užili 20 členských států, celkově to přesáhlo tuto částku. Samozřejmě jedna věc je stanovit si cíle a vyčlenit prostředky na papíře. Další věc je zjistit, jak se to bude provádět a jakým způsobem to ovlivní Romy přímo tam, kde žijí. Snažili jsme se také zavést mnoho mechanismů na národní úrovni, protože po Evropském samitu o Romech v roce 2013 bylo jednoznačně řečeno, že celá řada výzev nás čeká na místní úrovni a jde také o zapojení Romů, což je jeden z předpokladů a to se zatím v plánech členských států příliš neprojevuje. A proto jsme požádali, aby se řešila otázka koordinace provádění těchto opatření přímo v terénu s tím, že se zapojí všechny zúčastněné strany na národní úrovni. A samozřejmě do toho patří i zástupci romské komunity, orgány místní samozprávy, občanská společnost, nevládní organizace. Jinými slovy, všichni ze všech ministerstev, kteří jsou aktéry v oblasti integrace Romů. Udělali jsme ještě krok dál a dokonce jsme doporučili členským státům na základě modelu diskuzí s Evropskou romskou platformou, aby udělali ještě další krok a aby vytvořili národní romské platformy, které se stanou fórem, kde všichni zúčastnění povedou pravidelný dialog a všichni se budou moct vyjádřit k provádění strategie. Budeme se snažit podpořit místní plány a také zapojení všech zúčastněných. Tyto národní romské platformy budeme také financovat. Nedávno jsme zveřejnili výzvu k předkládání nabídek. Týká se to všech národních kontaktních míst pro Romy z 95% budeme ty národní romské platformy financovat a to je opravdu výjimečné. A využitím doporučení rady, kde se konkrétně uvádí, že členské státy musí dát národním romským místům možnost hrát koordinační roli v úzké spolupráci s národními kontaktními body pro Romy se snažíme i ve spolupráci s dalšími zúčastněnými v členských státech dodat další možnosti a také finanční prostředky přes romskou platformu právě pro tyto místní kontaktní body. Kromě toho jsme úzce spolupracovali také se 17 členskými státy, aby se podařilo zpracovat řádné monitorovací ukazatele pro sledování členských států. To se všechno připravuje eh, s výhledem na provádění doporučení rady od ledna a ty ukazatele vycházejí z doporučení. A to znamená, že zajdeme dál, než je ten rámec EU. V tom doporučení jsou věci, které se neřešily v rámci EU. Je to například úloha žen, otázka dětí. Je tam celá řada věcí, kde doporučení rady zachází dál než ten rámec EU. A já si myslím, že také stojí za zmínku, že Evropská komise důrazně podpořila usnesení Evropského parlamentu o uznání genocidy Romů a první místa předseda Timmermans a paní komisařka Jourová také vydali společné prohlášení kde se doporučuje členským státům, aby s tím něco udělali a kde se také uznává holokaust Romu. Když se dívám na tu zprávu, myslím, že je tam řada věcí, které jsou jedinečné a vyplývají z poslední platformy pro Rony, která se konala v březnu. Tam jsme řešili také otázku eh, postupu proti Rómům, proti cekánům A také eh, stojí za zmínku, že na konci zprávy je několik důrazných doporučení pro členské státy. Doporučujeme zřízení národních platform, o tom už jsem mluvila, protože ta strategie je naprosto jasná, nebude se provádět v Bruselu a nebude se provádět eh, někde eh, ve sklepě u ministerského předsedy. Bude to na místní úrovni v samotných domech Romů a je potřeba udělat celou řadu věcí, aby se ty závazky přijaté na národní úrovni přenesly na úroveň místní. Žádáme je, aby využívali nové nástroje a prostředky, které mají k dispozici na základě nových finančních vyhlídek. Důrazně žádáme, aby posílili legislativu proti diskriminaci, žádáme je, aby bojovali proti segregaci, to je naléhavá záležitost, žádáme, aby sledovali projevy nenávisti a projevy proti Rómům, aby plně využívali eh, ty indikativní ukazatele, na kterých teď pracujeme, aby využili úspěšné postupy své vlastní i z jiných území a tak, aby dosáhly integrace Romů prostřednictvím inkluzivní reformy mainstreamové politiky a udržitelného národního financování. Kromě toho pokračujeme v bilaterálních dialozích s členskými státy na vysoké úrovni a využíváme teď nový formát. Nejprve jezdíme do romských komunit za pomoci řady nevládních organizací a organizací občanské společnosti, se kterými spolupracujeme v členských státech. Po těchto návštěvách se scházíme také s orgány místní samozprávy. Potom máme jednu společnou schůzku, které se účastní zástupci vlády, orgánů místní samozprávy, romské komunity a občanské společnosti. A potom máme zasedání za zavřenými dveřmi se zástupci vlády, kde situaci rekapitulujeme a rozhodujeme o tom, jak postupovat dál. Letos už jsme byli ve dvou členských státech, v Bulharsku a v Rumunsku, a pokračujeme v této činnosti. A mohu vás ujistit o tom, že komise na tom velmi záleží a 19. a 20. října se sejdeme se všemi romskými národními kontaktními místy a projednáme také další zprávu, která bude vycházet z doporučení a z ukazatelů, na kterých pracujeme s FRAM. V příštím roce bude jenom jedna zpráva, zpráva o pokroku, kterou musíme předložit, a ta bude spojena také s uplatňováním realizací těchto doporučení. Pokud budete mít dotazy, ráda se je pokusím odpovědět a děkuji ještě jednou za příležitost seznámit vás se zprávou komise. Mnohokrát děkuji za prezentaci a ptám se, jestli si přeje slovo některý z členů našeho výboru. já prosím. Herr ordförande och hej Lina. Děkuji, pane předsedo. Jsme velice rádi, že mezi nás Lina zase přišla. Já myslím, že když jsem býval aktivistkou, tak jsme se setkávali mnohem častěji. Myslím, že je skvělé, že komise se zaměřila na eh, aktivity proti eh, Romům v té své výroční zprávě. Jak víte, já se tímto konkrétním typem rasismu proti Romům zabývám už řadu let a mám opravdu velkou radost, že se to teď objevuje v této zprávě. Vidíme, s čím musíme pracovat, kromě těch sociálních aspektů. Poté, co jsem se vás vyslechla, Lino, tak musím říct, že věci vidím dost optimisticky. Já vím, že komisi záleží na tom, aby se tomuto tématu věnovala a to je velmi povzbudivé. Ale musíme si uvědomit, že sociální vyloučení a velice obtížná životní situace všech romů v Evropě, a to nejenom v chudých částech Evropy, ale i v bohatších částech Evropské unie, asi 80 romů je bez práce a trpí diskriminací. Lidé se pořád nenávistně vyjadřují proti Romům. A já si myslím, že potřebujeme také prevenční aktivity. Byla bych ráda, kdyby komise navázala na to, co už udělala. Mluvila jste o plánech, které k tomu máme, o mechanismu sledování. A myslím, že bychom se také měli zaměřit na tu eh, mainstreamovou společnost, na hlavní proud, pokud je o kampaně, zvyšování povědomí, informace a podobně aby se lidé udělali představu o tom, jaká je dnes situace Romů. Protože máme staletou historii, špatnou evropskou historii a to je všechno velice důležité. A já si myslím, že tady musí být na čele Evropská komise a musíme také tlačit na členské státy, aby také na sebe vzali svůj díl odpovědnosti. A také vím, že ve zprávě zmiňujete, co jsme udělali ve Švédsku, Eh, na základě Bílé knihy. Zřídili jsme komisi, která se věnuje těmto věcem a snažíme se situaci zmapovat. A zajímalo by mě, jestli byste něco takového chtěli doporučit dalším členským státům, protože já si myslím, že z toho mohou plynout výhody pro ostatní členské státy, kdybychom udělali něco podobného. Co dále? Já mám pocit, že jsem chtěla říct ještě něco, ale už jsem zapomněla. Aha, ano. Doporučení rady z roku 2013. Tam se jednoznačně uvádí, že členské státy musí bojovat proti tomu hnutí proti cigánům. Já myslím, že členské státy vůbec neuznávají, že existuje anticiganismus a já jsem velice ráda, že k tomu máme usnesení, které uznává, že existuje anticiganismus jako konkrétní forma diskriminace Romů. a že se také zdůrazňuje holokaust Romů. A samozřejmě se pokračuje ve spolupráci s Evropským soudním dvorem. Mnohokrát děkuji, Sarajo. A další na řadě pan Drakiči. Yeah, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát Líně Papa Michalu Pulu k této zprávě. Známe se už dlouhou dobu, mohl bych říct že nová železná lady má velice silnou ruku na komisi, zejména v romských otázkách. Chtěl jsem říct, že Lina velice usilovně pracuje eh, ve svém oddělení. Já bych si přál, aby podobní lidé pracovali také na vnitrostátní a samozprávné úrovni. Já jsem byl v jedním z těch eh, národních kontaktních bodů, takže tu práci znám velmi dobře. A z druhé strany bych také chtěl říci, nejen tedy kvůli frustraci, ale eh, kvůli tomu, jak vypadá eh, realita, když se vracím domů každý týden, a ty to nechci opravdu generalizovat, když jdu za přáteli a za rodinou a navštěvuji různé romské osady, musím eh, říct, že nechci zklamat tím, že nedošlo k velkému množství eh, změn, které by byly viditelné. Tak vypadá pravda, alespoň v Rumunsku. Já neříkám, že by za to mohla komise eh, nebo stát, nebo samozpráva, nebo nevládní organizace, ale Nevím, či přesně chyba to je. Já jsem byl kontaktním bodem tedy eh, v Rumunsku, když se o tom hovorilo před třemi eh, lety, když vím, že zprávy pak se posílají komisi. A já jsem chtěl hlavně říci, že na základě doporučení eh, romské národní strategie, o které hovořila Lína od roku 2012, doporučení rady a doporučení rady, vidíme, že chybí něco mezi samozprávnou úrovní, tou, tou státní úrovní a e, úrovní komise. Kdyby byl nějaký způsob, a kdybychom měli magickou kouzelnou hůlku, tak by bylo báječné, kdyby evropská romská strategie byla implementovaná z evropské úrovně přímo na místě. Protože ono někde se to jinak mezi tím vytratí. Vidím, že Lina vrtí hlavou. A e, oni nemají stejnou důvěru ve, ve společenství, v té komunitě, e, protože v roce 2000-2013 lidé v komunitě neměli e, výsledky, takže ne, nevěří té většinové občanské společnosti a jedním z hlavních problémů u nás doma a také v dalších čtyřech zemích, kde tento problém hm, hlavně je, to jsou tedy hlavně postkomunistické země, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Česká republika a Maďarsko. E, problém tedy je, že ti místní starostové, i když chtějí spolupracovat, tak nevědí, jak požádat o sociální fondy a potřebují technickou pomoc. Takže v tom spočívají některé z mých technických doporučení. A to nejdůležitější by snad bylo to, že jak říkala Lina, když budou prostředky pro vnitrostátní romskou platformu, tak ta vnitrostátní platforma by měla být implementována evropskou romskou platformou, tím generálním ředitelstvím, neměli by teda zůstat ponecháni sami sobě. Děkuji ještě jednou a přehodně štěstí. Eh, děkuji vám. Eh, potom budete mít ještě příležitost eh, reagovat na slova poslanců. A není tu mnoho řečníků, pokud ještě se další nepřehláší. Paní Vanberg, prosím. Tak jsou udec. Děkuji, pane předsedo. Integrace znamená spolupráci mezi stranami. A především si musíme klást otázku, zda si Romové přejí být integrováni do evropské společnosti. Možná by raději jezdili z jedné země do druhé v Evropské unii, než aby usilovali o bezpečnou budoucnost na místě pro svou rodinu a děti. E, můžeme nějakým způsobem tedy zjistit, zda se zlepšila situace? Viděli jsme nějaké výsledky? Soraya hovořila o 80% nezaměstnaných. A školní výsledky také nejsou um, o moc lepší mezi Romy. Přejí si tedy integrovat? Next is... Další paní Wikström. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Papamichalupulu bych ráda ze srdce poděkovala za důkladnou práci a za veškeré úsilí, které neustále investujete do této věci. To je evropská i naše otázka. To je věc, kterou všichni musíme mít na srdci a musíme říct, že my, eh, Evropská unie, musíme znovu nastolit, musíme obnovit respekt a důvěru, respekt vůči každé lidské bytosti, ať už je v dané zemi ve většinové nebo menšinové společnosti. Protože každá lidská bytost má stejnou hodnotu. To je zapotřebí mít na paměti, zejména poté, co eh, uvedla předřečnice. Takže komise má silnou vůli eh, bojovat proti tomuto fenomenu a já jim za to děkuji. Jsem velice ráda, že komise je takto rozhodnuta bojovat proti sociálnímu vyloučení a anticiganismu. Eh, nenávistné eh, slovní projevy a násilí jsou bohužel každodenní realitou pro Romy. Po celé Evropě. Pocházím z malého města ve Švédsku a tam došlo k několika závažným incidentům v posledních dnech či týdnech vůči e, Romům, kteří na e, té nejsevernější zemi Evropské unie hledali něco lepšího sami pro sebe jejich eh, tábory ale byly eh, podpáleny, docházelo k násilí, byly odmítáni a to je zcela nepřijatelné. Potřebujeme tedy změnit to, co se ve skutečnosti děje. Pokud je pravda to, co říkala kolegyně, že je, kolega, že tu je eh, určitá mezera mezi evropskou vnitrostátní a místní strategií, tak ji potřebujeme přemostit, protože to je opravdu nezbytné. Já bych chtěla říct to, že v podstatě jde jen o jednu věc. Všichni jsme Evropané a všichni máme eh, eh, rovné právo žít v důstojnosti a zasloužíme si stejný respekt. Děkuji mnohokrát, Cecílie. Petr Nidmel jako další. Děkuji mnohokrát. Já mám tři krátké poznámky a tři dotazy. Samozřejmě jsem velice ocenil úsilí komise zaměřené na to, aby se zajistilo více prostředků na inkluzi Romů. V praxi prostředky věnované na inkluzivní společnost, na pomoc emarginovaným skupinám, se nedostávají k těm nejzranitelnějším romským skupinám. Řekněme jeden konkrétní příklad. Například nucené vystěhování ehm, Romů z bytů jsou problémem eh, v Bulharsku, ale jsou přitom prostředky na pomoc eh, na bydlení. Ale žádné peníze nejsou pak použity na to, aby se pomohlo těm novým romským bezdomovcům, kteří byli vyhnáni ze svých eh, domů. A měli bychom tedy vytvořit fond zaměřený konkrétně na Romy, nebo to je tedy dopad té implementace a mm, mělo by se spíš lépe monitorovat, jak se ty peníze využívají. Vítám e, iniciativu, která zde byla jmenována mm, z pohledu metodiky toho, jak evropské finanční prostředky mohou mm, bojovat proti segregaci. Ano, je to dobrá, e, dobrý, dobrá myšlenka, ale nevím, jestli to bude stačit. Je tu celá řada případů. Bude se komise řídit praxí silného monitorování v členských státech? Bude zahajovat e, postupy pro porušování smluv, když to bude zapotřebí za třetí? E, ten celoevropský rámec e, v romské strategii je důležitý. Komise a mnoho členských států je využívají jako důležitý nástroj k monitorování a k rozvoji situace. Ehm, pro Romy v Evropě. Na druhé straně ale se někdy zdá, že to nevede ke skutečným změnám v mnoha důležitých otázkách. A odtud plyne moje třetí otázka. Jaké je vaše stanovisko? Jak bychom mohli posílit, efektivně tento evropský rámec pro romský strategií? Děkuji. Jako další Birgit. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem zúčastněným jsem ráda, že o tom dnes můžeme diskutovat. A to proto, že vždycky mám pocit, že v té eh, dnešní aktuální debatě o migraci bude zapomínáno na toto důležité téma. Dnes dopoledne jsme znovu diskutovali o migraci a zaznělo tam, že bychom možná potřebovali více Evropy v této oblasti a že by komise a parlament měli konečně změnit něco v praxi, protože členské státy na to nejsou připravené. A je podobné, že něco podobného se děje s prováděním romské strategie, protože řada věcí je na papíře, nejenom na té evropské úrovni, ale i na úrovni členských států a poté eh, v praktic, na praktické úrovni se eh, nic nemění. A proto by mě zajímalo, jaké byly eh, poslední zkušenosti komise v těch provádění těch posledních zpráv, jestli to je kvůli nedostatku politické vůle a politického vedení. Protože pokud v některých zemích má někdo pocit, že nemá cenu Romům pomáhat, nebo že Romové nechtějí, aby se jim pomáhalo, nebo že Romové nechtějí, aby děti chodili do školy. A pokud se tedy eh, takto vede diskuze, tak je potřeba, aby se někdo ujal politického vedení a nestačí na to žádné peníze. Dokonce i tady v parlamentu jsem slyšela kolegu z jiné politické skupiny, který mi říkal, že po staletí se v jeho zemi snažili o integraci Romů, ale nikdy se jim to nedařilo. A já si myslím, že to rozhodně není pravda, že by se někdo po staletí eh, nějak usilovně snažil Romy integrovat. Takže je tady rozhodně dostatek politického politické vůle politického vedení. A nejde ani tak o nedostatek finančních prostředků. Takže musíme přijít se správným přístupem a hlavně musíme vynout tlak eh, ze strany veřejnosti. Je možné, že někdy ten eh, nedostatek politické vůle je na národní úrovni, někdy je to na té místní úrovni, ale hlavně musíme udělat všechno proto, aby peníze byly k dispozici pro romské komunity, aby proto byla vůle, aby se lidé snažili zlepšit jejich situaci. A společně s mnoha nevládními organizacemi a s komisí, tedy s těmi, kteří chtějí provádět změny, bychom to měli koordinovat. Tak, aby po, konečně po těch staletích diskriminace se konečně postavení Romů zlepšilo. A ještě mám jednu otázku na komisi vzhledem k těm všem novým věcem, které teď jsou v té zprávě, e, vzhledem k tomu rozhodnutí rady, které bude účinné od 1. ledna, se chci ptat, jaká máte očekávání? Jestli se věci skutečně dají do pohybu a co by se mělo dělat následně, aby docházelo k postupnému zlepšování situace. Děkuji, Brigitte. prosím paní Surája, aby to potom zhrnula na konci. Ale ještě dáme slovo třem eh, členům výboru. Jako první je to paní Ferreira. Paní Valero. Já už jsem dnes třetí švédka, která v této debatě hovoří. A není to asi ani proto, že my bychom měli nějaké zvláštní problémy s romskou komunitou, spíše naopak. Ten důvod, že jsem se přihlásil na slovo, je spíše je vlastně opačný. My máme řadu národnostních menšin, každá má nějaká zvláštní práva a my jsme hrdí na to, že se nám daří eh, eh, je respektovat a že je přijímáme odlišnosti. Když se mluví o integraci, tak eh, to není jenom o tom, že jedna skupina se má přizpůsobit druhá, ale spíše je to otázka nějakého vzájemného vztahu, kde se všichni od sebe vzájemně něco učí a vzájemně se respektují v každodenním životě. Tak by měla vypadat multikulturní eh, společnost. Já jsem eh, přišla na tu debatu o něco později, takže jsem eh, neslyšela úvodní vystoupení komise, ale zaznamenal jsem jednu věc z toho prohlášení komise a sice to, že nemáme vlastně eh, nástroje na to, abychom mohli potrestat eh, ten stát, který nedělá dostatečně nebo nepřijímá opatření, aby zabránil diskriminaci Romů. Takže nevím, jestli o tom komise něco říkala více ale Soraya eh, zdůrazňovala význam preventivní práce a to je určitě pravda. Měli bychom eh, se všemi silami snažit předcházet tomuto jevu, protože pokud nebudeme předcházet sociálnímu vyloučení eh, ve členských státech, tak také nebudeme moci zabránit dalším negativním jevům. Děkuji také za to, že jste struční a disciplinovaní a držíte se podstaty věci. Pořád se hlásí nový zájemci o slovo, ale to nevadí, protože máme dost času. A další je na řadě paní Stevens. Helga. Děkuji. Já jsem velmi pečlivě poslouchala stanoviska ostatních, pocházím z Gentu Gent je relativně velké město ve Vlámsku a v poslední době jsme tady také zažili velký příliv romských obyvatel, což pro Gent také je velká výzva. Gent tedy musí vyvíjet velké úsilí pro to, aby podpořil integraci eh, romských občanů Zejména tady jde o integraci romských eh, dětí, to je velmi těžký úkol, protože jsou to děti s jinou kulturou, s jiným eh, pozadím. Kolikrát byly ve své vlastní zemi původu vystaveni diskriminace, mají velmi málo důvěry v stát nebo v systém a ta nedůvěra je skutečně velmi vysoká. Město Gent teď eh, podává žádost o podporu. A mě by zajímalo, co všechno je k dispozici pro tyto účely. Co máme my v západní Evropě k dispozici? Protože ten problém se nevyskytuje jenom ve východní Evropě, ale také v západní. zajímalo mě, jestli je možné ty prostředky používat v celé Evropské unii, proto abychom dosáhli toho stanoveného cíle. Jde o to zajistit, aby děti chodili do školy, aby jejich rodiče byli integrováni do komunity. Potom jde také o osoby s postižením. To je skupina osob, které to mají obzvláště těžké v životě. Já eh, například eh, kolikrát, kolikrát zjišťuji, že děti nebo mladiství jsou donuceni k eh, žebrotě na ulicích a mě by zajímalo, co s tím tedy komise dělá. Je důležité, aby východní a západní Evropa spolu více komunikovaly. a aby eh, stát udělal všechno pro to, aby eh, Romové byli integrováni. Teď přichází do Evropy tolik uprchlíků, kde půjde o to samé. Eh, dochází tady k velkým přesunům obyvatelstva a na to nejsou dostatečné prostředky. Takže ještě jednou k té mé otázce. Jaké prostředky může využít město Gent pro integraci Romů, což předpokládám, že to bude platit i pro ostatní města? Děkuji a na závěr, předtím než eh, vám dáme slovo na zhrnutí, požádám Anu Gomez. Ano, Ani, já jsem tady nebyla to úvodní vystoupení eh, komise, ale chtěla bych se zeptat, jestli se komisi podařilo identifikovat eh, konkrétní dopad úsporných opatření na romskou komunitu těch zemích, které byly předmětem toho programu, takzvané eh, finanční adaptace. Protože romská komunita v Portugalsku eh, tím byla postižena nepřiměřeně. Už to byly svědky toho, jak eh, velký dopad to může mít například na lidská práva občanů, ale když se taky podíváme na to, jaký dopad to mělo na romskou komunitu, tak to určitě podobný dopad mělo i v jiných zemích eh, Evropské unie. Portugalsku, protože členové této komunity většinou eh, provozují nějakou sezónní práci na tržnicích, protože nemají eh, vzdělání, aby mohli dělat něco jiného. A také vzhledem k tomu, že, ten, že ty tržnice nebo pouliční prodej byl velmi omezen v důsledku těch snížené kupní síly, tak to mělo dopad i na příjem Romů. Kromě toho ale e, e, vlády také snížily minimální příjem pro některé rodiny, což zase muselo mít velký dopad na romské rodiny. Takže to určitě mělo dramatický dopad. A proto by mě zajímalo, jestli se tím komise zabývala a jestli může potvrdit, že ty podobné jevy, které my jsme viděli v Portugalsku, se eh, odehrály i jinde a jestli komise plánuje nějaká opatření, která by měla zvrátit dopad těchto negativních opatření, tak aby se vyrovnal eh, ten nepřiměřený negativní eh, účinek. Hodně otázek na komisi tedy, ale ještě než eh, dáme slovo komise, aby odpověděla, tak eh, pan Dragiči se ještě jednou eh, přihlásil, ale Suraj dáme slovo, aby zrovna tu debatu. Děkuji, Klode. Na úvod chci říct, že Romové jsou evropskými občany, které evropská společnost a politické vedení celou řadu let přehlíží. Jsou to lidé v Evropě, kteří už 800 let přežívají v oblasti nikoho. Ale nikdo se pořád vůbec nestydí za to, že se nestaráme o Romy. Často se o nich mluví jako o cizincích. Mě už to nebaví. Jak si to ti lidé představují? Představují si, že Romové nechtějí přístup ke stejným věcem jako ostatní? Švédsko je v Evropské unii. Mluvíme o švédském domovu, to je takový švédský výraz. A Romové by měli mít možnost hovořit svou mateřštinou, i když jsou tu evropští občané. Já, když jsem mluvila předtím, tak jsem měla na mysli Kristinu Winbayer. Její politická strana má nacistické kořeny, na to nesmíme zapomínat. Ale slušní lidé se ptají na stejné věci jako ona a já si myslím, že to jasně ukazuje, že se musíme mnohem víc věnovat o světě ve většinovém obyvatelstvu. Já vám uvedu příklad. Nedostatek politické vůle. Nebo to, že lidé nemají pocit, že společnost má stejnou odpovědnost vůči Romům jako vůči ostatním. Já jsem byla ve slovensku je to pěkná země, není to chudá země, středně bohatá země podle mě. A byla jsem tam v romských osadách, které už jsou tam desetiletí. Nebyla tam takoucí voda, nebyla tam elektřina. Lidé nemohli, děti nemohly chodit do školy. A já jsem se setkala s těmi, kdo to mají na starosti a věc, která mě nejvíc překvapila, bylo to, že tam mají opatření na nápravu, ale tito lidé nepocitují odpovědnost za tyto děti. A to mě překvapilo. Byla jsem v Miláně, v romských osadách a oni tam chodili do školy, ale nesměli jezdit do školy školním autobusem, museli chodit pěšky přes pole. My jsme měli schůzku na radnici a snažili jsme se zajistit, aby mohli jezdit tím autobusem. Kdyby někdo skutečně chtěl, kdyby tam byla politická vůle, kdyby tam byla správná opatření, já myslím, že eh, to jsou věci, eh, za které lidé bojují už leta letoucí. Milion Švédů odešlo ze Švédska, uprchlo před chudobou do Spojených států. To bylo v pořádku. A stejně lidé, kteří dnes říkají, že bychom neměli přijímat uprchlíky, že by se nemělo stávat, že na ulicích jsou chudí lidé ztratili schopnost cítit se do jejich situace. Vy máte politickou odpovědnost. Kristýn, já myslím, že je důležité, abyste vůbec pochopili, co říkáte, když se přijímají taková důležitá rozhodnutí, která ovlivňují život jiných lidí. Já se chci vyhnout tomu, aby se nám z toho stal jakýsi dialog. Ale vy žádáte o slovo ano? Pane předsedo? Saraja mě už několikrát označila za rasistku nebo nacistku já se to nemůžu nechat líbit. Já jsem se ptala na integraci, ptala jsem se na integraci Romů a chci vědět, jak to funguje. Já myslím, že si musíme vnést do tohoto zasedacího sálu pořádek. Vy jako předseda byste neměl dovolit taková prohlášení. Dobře, takže se to vlastně neutralizuje, vy jste se obě vyjádřili a u toho zůstaneme. A teď přejdeme na pana Dragičího, který se také hlásil. Pane Dragiči, stručně prosím. Jistě, já už nevím, co mám říct, protože já chci odpovědět, ale já jsem jenom chtěla říct, že jsem také před časem ve výboru Libe mluvili o MCV v Rumunsku, tam šlo o stejnou věc, jako o které mluvila kolegyně, šlo o ty Romy. A já vám všem chci jednu věc říct. Romové jsou jedinou evropskou menšinou, která má zastoupení ve všech členských státech EU. Za druhé, jak víte, jedním ze základních práv Evropské unie je eh, eh, svoboda pohybu. Takže když se lidé ptají, proč jezdíte do Švédska, proč přijíždíte kamkoliv jinam, je to proto, že máme takovou možnost. Je nám to povoleno. A třetí věc, to se vám možná nebude líbit, ale nejchytřejší člověk na světě je teď romské děvče z Británie, je jí 12 let a je chytřejší než Einstein a Stephen Hawking. Já vím, o co vám jde, ale dobře. Takže dáme slovo komisi. Saraja a pan eh, Dragiči zmínili, že jste toho udělali opravdu hodně, takže přejeme hodně zdaru to jsem měl říct na začátku v této funkci. Pokuste se nám prosím odpovědět především na některé z těch konkrétních otázek, které zazněly ze strany našich členů. Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Já musím přiznat, že mám náročný úkol, ale musím také říct, že mám velice dynamický tým. 35% z nich má romský původ a jsou úžasní. Já se pokusím seskupit své odpovědi. Musím říct, že vůbec poprvé dostávám tolik otázek na takovémto zasedání a mám z toho radost, protože mám velice dobrou zprávu. Já myslím, že začnu dvěma věcmi, které se týkají Švédska a té bílé knihy a také města Gent. To jsou dobré příklady. V loňském roce jsme Gent zahrnuli do naší zprávy Letos tam byla ta bílá kniha. Snažili jsme se zjistit, jaké jsou v členských státech osvědčené postupy, které bychom mohli zařadit do naší zprávy. A to proto, že si to přečtou i ostatní členské státy a v rámci schůzek národních kontaktních romských míst by se na to mohli kolegů zeptat a pokusit se eh, převzít to, co se převzít dá. A když mluvíme o prostředcích EU, tak nejde o těch pět zemí s největšími romskými komunitami. Jde o všechny členské státy EU. Uvědomili jsme si, že mnoho členských států nechápe, jak může získat přístup k prostředkům EU ve své vlastní zemi, aby řešili věci, které jsou relevantní nejenom pro začlenování Romů, ale i z hlediska dalších věcí. A my se teď velice aktivně zaměřujeme na to, aby na webových stránkách Justice, kde máme také stránku věnovanou Rómům, pro každý členský stát vznikla dílčí webová stránka, kam zahrneme strategie, všechny zprávy o tom členském státě, eh, informační stránky o těch členských státech, dostupné prostředky a správní orgány v těch členských státech, aby věděli, jak k těm prostředkům přistupovat. A právě tady starosta Chentu, který je velice dobrým přítelem eh, naší organizace, může tento projekt prezentovat. A ještě mám jednu drobnou poznámku, protože je to otázka, kterou dostáváme často. A já neukazuju prstem na někoho konkrétního. Lidé se nás pořád ptají, jestli Romové opravdu chtějí být začleněni. My to nebereme jako rasistickou poznámku. Vysokoškolští studenti, kteří k nám jezdí na návštěvu a chtějí se něco dozvědět o Romech, se na to také ptají. Je to stereotyp. Všichni se takto na Romy dívají protože nevidíme všechny ty snahy, nevidíme, že by to neslo nějaké ovoce, takže se ptáme, proč to nefunguje a říkáme si, že to možná proto, že oni to nechtějí. Já bych začala tím, že řeknu, že jsou to lidé, kteří ztratili důvěru v širší společenství a mají dobrý důvod nevěřit nám, protože my jsme těmto lidem neukázali jediný důvod, my jsme je nepřesvědčili, Neudělali jsme pro ně nic, co by je přimělo k tomu, aby se začali myslet, že mají naději. Tu důvěru se musíme zasloužit my. Důvěra není dar. Ten nedostanete zadarmo, musíte na tom pracovat. A právě tomu se musíme věnovat. Já souhlasím s tím, že musíme být proaktivní. Souhlasím s tím, že potřebujeme osvětové kampaně. Takže určitě rádi uslyšíte, že jsme právě spustili osvětovou kampaň která se jmenuje Pro Romy s Romy a snažíme se bojovat proti stereotypům na místní úrovni. Školíme dokonce orgány místní samozprávy. A musím vám také říct, že souhlasím s tím, že řada z věcí, které děláme, nemělo kýžený eh, výsledek na místní úrovni. Takže komise se teď snaží pomáhat na národní úrovni, abychom překonali tuto mezeru mezi Bruselem a místní úrovní. Takže například, protože o tom mluvil Damien, můj dobrý přítel Damien, řeknu vám jen, které romské komunity jsme navštívili v posledních týdnech. Sešli jsme se také s orgány místní samozprávy, a při většině těchto návštěv byly také zástupci vlády a romské komunity. My jsme facilitátorem tohoto procesu. My jsme v Farendáre, v Glině, v Mahendiči, v Krajově, v Simian, v Kalaraši, v Budesty a v Krumušanech. Byli jsme v Sultánu, Oborulu, Efensilivádě, byli jsme v Tumoltoveni, Galáši a v pondělí jdeme do Kluže. Snažíme se tedy posílit komunikaci a spolupráci s místními orgány. A řeknu vám také, že jednáme s orgány, které spravují prostředky EU v členských státech a snažíme se spustit proces technické pomoci prostřednictvím školení a podpory orgány místní samozprávy, aby to napomohlo přístupu k prostředkům z EU. A současně jsme také spustili další proces, abychom proškolili 90 nevládních organizací, aby se navýšila jejich kapacita a mohli se do toho procesu zapojit. A další věc, o které se mluvilo, je, jak sestavujeme zprávy protože byste byli zvyklí na ty původní zprávy, kde místní národní eh, romské eh, body, ta místní místa vyplňovaly dotazníky, tak už to není. Ten rámec my teď uplatňujeme tak, že děláme to jinak, protože máme teď o něco víc pravomocí jako komise, než jsme mývali. V minulosti jsme ani nemohli požádat členské státy, aby nám podávali zprávu, protože podle toho rámce EU členské státy neměly podávat zprávy komisi. Bylo tam pouze to, že komise podá zprávu parlamentu a radě. Takže sběr informací, které jsme potřebovali, abychom dokázali sestavit takovéto zprávy anebo vytvořit nějaký mechanismus, eh, to vůbec nebylo jednoduché. Ale eh, na základě té sítě Eh, romských kontaktních míst, kde máme přímý kontakt s koordinátory za členské státy, a když jsme přizpůsobili eh, ten dokument z roku 2013, podařilo se dosáhnout toho, že ten proces je otevřený. Pokaždé, když se pouštíme do hodnocení nějakého členského státu, otevřeně zveřejňujeme, o čem budeme podávat zprávu, jakousi šablonu a žádáme každého, aby k tomu přispěl přijímáme stínové zprávy od občanské společnosti, nevládní organizací, orgánu místní samozprávy. Jeden lékař z Maďarsku, který eh, prováděl očkování v táborech, také předložil zprávu. FRAM předložili zprávu, sociálně ekonomické skupiny eh, předložili zprávy a naše místní experti, protože máme takovou síť a věnujeme se otázkám libe. Všechny tyto zprávy jsme potom sloučili. Za každou zemi máme dvě schůzky s příslušnými týmy to znamená pro každou zprávu 2x28 eh, schůzek, posuzujeme metodologii, podle které budeme postupovat. A nejde jenom generálně ředitelství Justice, jsou tam zástupci ze všech ředitelství, kteří mají nějakou odpovědnost eh, školství, vzdělávání, ubytování, zdraví, všichni dohromady. A ti nakonec schválí tu závěrečnou zprávu za členské státy. Takže ten proces je velmi transparentní a podrobný A nevychází to jenom z nějaké zprávy, kterou přinesl členský stát. O tom vám mohu ujistit. A pokud je o právní nástroje, které máme k dispozici, od loňského roku můžeme také spustit řízení proti členskému státu ve věci nenávistného vyjadřování. Rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii už je teď vymahatelné pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, takže můžeme také zahájit řízení ve věci porušování předpisů nedotýká se to všech oblastí diskriminace, ale rasismu ano. A pokud je o směrnici o rasové rovnosti, zahájili jsme řízení ve věci porušování předpisů a rozhodně neváháme, když takový případ nastane. A mohu vám říct, že se toho mnohem víc ještě chystá. A pokud je o e, svobodu pohybu a žebrání, mohu vás ujistit, že kdyby tyto rodiny měly nějaký jiný e, zdroj živobytí, tak by neodcházeli z domova. A nechodili by, nejezdili by někam do východní Jižní Evropy, aby mohli žebrat. A musím vám také říct, že je třeba pochopit, že komise může fungovat a naplňovat smlouvy a naše pravomoci a nemůže dělat nic víc. Já nemohu vynucovat nic proti žebrání v členských státech. To přesahuje mé pravomoci. Ale pokud v nějakém členském státě platí nějaký zákon, trestně právní předpis v tomto ohledu, tak členské státy to dělat mohou, ale členské státy o tom sice uvažují, ale nic s tím nedělají. A my se snažíme pomoct eh, Romům začlenit se přímo, abych tak řekla, u zdroje, aby mohli uplatňovat svobodu pohybu, aby mohli jezdit do jiných členských států z jakéhokoliv důvodu, aby tam pracovali, aby tam studovali, ne nezbytně jen proto, aby žebrali, ale jsou to občané s rovnoprávným postavením, jsou to lidské bytosti a zaslouží si, abychom se všichni zasazovali o rovné zacházení s nimi. Nejde jenom o diskriminaci, ale také o rovné příležitosti. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji vám mnohokrát Slyšeli jsme celou řadu informací a také jsme si vědomi vašeho úsilí. Myslím, když jsme začali tuto diskuzi, byli tu jen tři kolegové, takže jsem se trochu obával, jak to půjde dál. Nicméně mezi tím se naše řady rozrostly a tato debata byla velice intenzivní. a také eh, promluvili oba dva poslanci romského původu, což je velice dobré. Děkuji ještě jednou komisi. Musíme se k tomuto tématu samozřejmě vrátit. Protože jsme slyšeli, že je zapotřebí monitorovat a náš výbor chce jasně vědět, jak vypadá situace s romskou strategií dál. Myslím, že to byla velice plodná diskuze. Ještě jednou vám tedy děkuji. Budeme se těmi tématy zabývat dál. Děkuji vám, kolegové, za diskuzi. Přejdeme dál k bodu číslo 13, a to je Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Jedná se o výměnu názoru s Alexisem Gudestelem, kandidátem vybraným řídícím výborem EMCDDA na funkci ředitele EMCDDA. Velice rád zde vítám pana Alexise Kustila, který je kandidátem, který byl vybrán řídícím výborem 19, 9. a 11. září. Podle článku 11 na, které, nařízení, které zakládá EMCDDA, 1920-2006. Předtím, než bude ředitel jmenován, kandidát má být eh, pozván, aby přestoupil před Evropský parlament a odpovídal na dotazy poslanců. Nejdříve tedy předám slovo panu Kustilovi, potom koordinátorům z výboru Libe a následně poslancům, kteří o to budou mít zájem. Pane Kustile, máte slovo. Jak dlouho byste chtěl hovořit? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, především bych vám všem rád poděkoval za laskavé pozvání a za příležitost předložit můj program jako nový ředitel e NZDA. Tak bych vám rád ze srdce poděkoval za silný zájem o práci této agentury a trvalou podporu u potřeby, kromě jiného, mít udržitelný rozpočet pro agenturu. Tento týden je mimořádný. V Lisabonu se konají dvě velké konference o drogách. Ta druhá větší je první Evropská konference o závislostech. Ta první eh, se vztahuje k 20 letům monitorování drogové situace, tedy EMCDDA. Začnu výzvami, kterým čelí agentura. Jsou tři. Za prvé, vývoj drogových fenoménů, za druhé, vývoj institucionálního kontextu a za třetí, vývoj organizace neboli nástrojů. První eh, typickou věcí pro vývoj drogového fenoménu za poslední léta je ten, že narůstá komplexnost problému. Drogy se staly pro organizovaný zločin komoditou jako ostatní zejména nové psychoaktivní látky. A drogy stále eh, jsou hrozbou pro bezpečnost, třeba že nejsou již tak viditelné. Internet hrál velmi významnou úlohu za posledních 20 let a stále více je využíván eh, pro eh, prodej, obchodování, pro rady ohledně spotřeby, ohledně výroby a podobně. Co se týče bezpečnosti, neznamená to, že bychom toto nepohovažovali za důležitou výzvu pro Evropu, protože s tím souvisejí infekční choroby a také předávkování. 19 19 eh, lidí za den umírá eh, na předávkování v Evropě. Je tu celá řada odpovědí z členských států, a které nabízejí eh, možnou péči, protože bylo asi 40 tisíc osob eh, dříve v metronové péči, zatímco nyní je to více než 750 tisíc eh, osob. Takže je vidět, že úsilí členských států a podpora, institu, podpora institucí jsou velice důležité a jsou také podporovány různými strategiemi EU. Nicméně to není tak viditelné a pro mnoho občanů eh, v členských státech to tedy vypadá jako nižší priorita. Co se institucionálního kontextu týče, rád bych zdůraznil tři, eh, dva aspekty. Za prvé, že je tu eh, dlouhodobá diskuze ohledně doho, eh, rozhodnutí Rady o psychoaktivních látkách. To je důležité nejen pro agenturu, ale pro EU jako takovou, protože se to týká eh, systému časného varování, což je jedinečný regionální systém v celém světě. Nic podobného ve světě neexistuje. Jen v Evropě EMC DDA hraje tuto významnou úlohu na mezinárodní úrovni. A druhou složkou, která je tež velice důležitá, je hodnocení rizik. Musíme také hovořit o vývoji situace v Evropské unii. Je zde velký tlak na Evropskou unii, aby pracovala lépe a poskytovala eh, více svým občanům, ale současně se nám všem říká na národní i evropské úrovni, že musíme konat více, ale s méně finančními prostředky. A třetí výzvou je organizace mm, dnes jsou určitá rizika pro udržitelnost eh, agentury a její práci. Několik fakt uvedu. Mezi lety 2014 a 2018 ztratí MCDDA 10 své pracovní síly. Došlo ke snížení rozpočtu, které je význačné. Současně ale je stále více žádostí o informace a my musíme tedy pracovat více, mít větší výsledky, potřebujeme také nové kompetence. Takže tento model je velice efektivní, účinný. Také eh, hodnocení zvnějšku ukazuje, že tedy eh, tento tlak narůstá, že se musíme adaptovat. Eh, toto samozřejmě je známo i řídícímu výboru a řídící výbor připravuje Ehm, strategie do roku 2025 se třemi hlavními složkami. Za prvé, zaměřit se na zákazníky, služby a zdroje. Co se zákazníků týče, máme na mysli o tři skupiny zákazníků posí eh, lid eh, práci agentury. Evropské instituce, národní, vnitrostátní, tedy eh, politici a e, potom další prezidentová centra. Je zapotřebí pracovat e, jiným způsobem, pohybovat se směrem od e, informačního střediska do poskytovatele služeb. Nechceme měnit agenturu, ale potřebujeme informace a ten, ten druh informací se mění, takže já bych byl rád, aby ty služby byly proaktivnější vůči zákazníkovi. Rád bych poskytoval více strategických analýz, zejména pro evropské instituce a pro ty, kdo rozhodují. A e, také bych e, rád, aby vše, co se děje, bylo založeno na důkazech. A také beru v úvahu vnější e, rozměr evropského působení, což je také důležité v oblasti drog. Třetí prvek, to jsou zdroje. Evropský parlament a zejména tento výbor, a já vám za to chci opětovně poděkovat, vždy poskytoval silnou podporu naší agentuře, eh, včetně tedy návrhu o značný nárost rozpočtu do příštího roku. Vím, že současný ředitel pan Get slíbil, že to bude naposledy, co se o tom bude zmiňovat zde před výborem, ale já se obávám, že budu pokračovat na podobnou notu. Budu pokračovat v jeho eh, práci a ve, práci a, ve spolupráci s ním. Eh, znamená to, že musíme také optimalizovat a samozřejmě navážu na současného ředitele, ale jsou tu určité limity. Také chci navýšit synergie s evropskými agenturami, zejména s Europolem, ale s dalšími a také s mezinárodními partnery. A nadále budu věnovat mimořádnou pozornost spolupráci eh, se sítí Eh, Redox a eh, také s členskými státy. Také bych chtěla požádat o podporu eh, poslanců Evropského parlamentu, aby ty prostředky, které jsou k dispozici na národní úrovni, aby také zůstaly udržitelné. V některých zemích prožívají velice obtížnou situaci, my to víme. Všichni víme, že toto období zažívá snižování rozpočtu veřejných, je tu celá řada priorit, ale ten systém samozřejmě nemůže fungovat, pokud do tohoto systému nebudou chtít dále eh, členské státy vkládat eh, peníze a udržovat je. Eh, jsou tu tři hlavní kroky nebo činnosti, kromě celé té spolupráce, kterou už máme s výborem LIBE nebo s jiným výborem Evropského parlamentu. Za prvé, já jsem navrhl, mm, aby v únoru se začalo připravovat eh, konzultace tří skupin eh, klientů s ohledem na dlouhodobou strategii, takže za vámi přijdeme, abychom konzultovali o formátu, o druhu služeb, které byste si přáli, eh, ve kterých chcete pokračovat. A musím říct, že za poslední dva roky agentura byla pozvána vícekrát než za posledních deset let do Evropského parlamentu. A já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za eh, tyto eh, pozvánky a také za konzultování. V roce 2017 si zahájit eh, perspektivní analýzu, protože jsem přesvědčena, že agentura se také musí dívat do budoucnosti. A chtěl bych se zaměřit, nechci tedy dělat nějaké, nějaké předpovědi, ale chci se podívat, jak může vypadat drogový fenomen v budoucnosti, a e, to proto, abychom byli co možná nejlepším způsobem schopni e, řešit tuto problematiku e, a správně administrovat v rámci agentury. Strategický pohled, který toto má všechno podporovat, má eh, posilovat eh, eh, schopnost naší agentury poskytovat informace a tak přispívat ke bezpečnější Evropě. Pane předsedo, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že EMCDDA může poskytovat ještě větší přenohodnotu, pokud bude schopna lépe řešit situace a pokud bude lépe schopna odpovídat na požadavky klientů. Měli jsme a máme privilegované mm, privilegovanou spolupráci s vaším výborem Libe. Můžete se mm, spolehnout, že budu nadále usilovat o silnou spolupráci a že služby naší agentury budou pro vás e, význačné pro vás i pro vaši práci. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Váš projev byl velmi oceněn, jak vidíte. Nyní budou hovořit poslanci za EPP, za koordinátory. To bude pan Michal Bony, který je také zpravodajem o psychoaktivních látkách. Pane Bony, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Velice mne těší, že máme tuto příležitost vám položit otázky. Pane Alexis Guzdejle, Vaše agentura je velice důležitá pro evropskou úrovni, protože monitoruje a poskytuje zprávy o drogovém e, fenoménu a má také e, vědeckou expertízu, kterou prokázala mnohokrát od svého založení. Měl jsem vynikající příležitost spolupracovat se současným ředitelem panem Vulganem Goetzem, protože jsem byl zpravodaj ohledně nařízení o nových psychoaktivních látkách. Tato spolupráce byla velice plodná a já doufám, že bude pokračovat i e, s novým e, ředitelem a že bude také velice efektivní. E, děkuji ještě jednou za prezentaci a také děkuji mnohokrát za informace o tom, že vy a vaši zaměstnanci předložíte společně dlouhodobou strategii do roku 2025. Myslím, že ji totiž potřebujeme na evropské úrovni a také je to velice důležité pro členské státy, pro vnitrostátní úroveň, aby jednotlivé členské státy věděly, že tato strategie zde bude existovat a že spolupráce mezi agenturou a členskými státy bude dále růst a přinášet mnoho ovoce. V oblasti související s drogami a se, se závislostmi. Takže vám ještě jednou děkuji za tuto informaci. Mám dva dotazy jako zpravodaj o nových psychoaktivních eh, látkách. Eh, chápu a všichni vidíme, že toto téma je velice důležité. Můžete nám poskytnout nějaké informace o nových nebo nejnovějších trendech? V Polsku jsme v létě měli eh, velký počet osob, které zemřely nebo skončily v nemocnici, eh, protože požili drogy, eh, které právě souvisí s těmi novými trendy. A potom, jak se agentura připravuje? Jak se Evropa má přizpůsobit globální politice eh, o drogách? Co by mělo být výsledkem tedy té konference, o které se hovoří? Evropa si tedy má připravit svoje stanovisko, jak má být aktivní, eh, co, co vy navrhujete? Děkuji vám, pane Bony, a teď za SAD Birgit Sipl. Děkuji, pane předsedo. Téma drogy nás tady provází v mnoha různých eh, oblastech a mnohými různými, mnoha různými způsoby, ale v podstatě eh, to zezrnou tak, že drog rozhodně není nedostatek. Jsou tady různé nelegální drogy, ale potom jsou tady legální drogy, jako je tabák a alkohol je tady velmi sporné roz, rozlišování mezi eh, měkkými a tvrdými drogami, od hašiša až po heroin. V posledních letech také velký nárůst syntetických eh, eh drog, které mají, mají kolikrát mnohem ničivější dopady než ty starší koncentrativní drogy, ale potom je tady také zneužívání léčiv a také hráčství, to je další typ závislosti a chtěl bych se připojit k tomu, co říkal pan Bony na závěr. Eh, v jakých oblastech vidíte v těch nadcházejících letech největší potřebu eh, jednat. A teď hovořím nejenom o tom, co vždycky hrál velkou roli, což je otázka, kde nejvíce se odehrávají eh, různé nezákonné mm, aktivity, tedy mm, kde eh, se soustředí organizovaný zločin, z čeho má největší příjmy, kde tedy potom hrozí největší následky také zdravotní nebo psychické, pokud už někdy eh, se drog, drog chytli a jak tedy je možné jim zase usnadnit si eh, odvyknout nebo přestat je brát, pokud to má nějaké fyzické dopady, ale jak víme, velmi často je to doprovázeno to odvlkání i tím, že eh, lidé jsou považováni za slabochy, ne za nemocné, kteří potřebují nějakou péči a potom to naráží na problém s jejich integrací do společnosti. Takže těch výzev je celá řada a velmi tedy stručně, když to zhrnu, kde v těch eh, příštích eh, jedna až dvou letech vidíte největší priority pro vaši agenturu a kde si myslíte, že by měly ostatní agentury také přispět eh, v rámci spolupráce k řešení. Ještě tady jsou dvě žádosti o slovo. Tomáš Dechovský. Děkuji pane řediteli, za to, že jste přijal mezi nás a že jste začal svý, svá slova tím, že chcete navázat na práci Volkanka Gece, protože Volkan Getz byl pro nás um, takovou obrovskou osobností a symbol boje proti proti drogám a proti nebezpečí drog. Takže pokud na jeho práci navážete, budete vy pro nás tím dalším symbolem na další léta. Eh, já jsem četl o vás mnoho věcí a dneska, když jste přijel, tak jsem se připravoval na toto jednání, abych věděl, s kým mám tu čest a musím říct, že máte velmi dobrou pověst. Takže věřím, že, že na práci Wolfganga Gece navážete. Ale teďka konkrétně k tomu, k čemu jsem se chtěl zeptat. Eh, Michal Bony tady, eh, tady zmínil nové trendy. Já sám jsem byl to, toto léto na Maltě. a byl jsem překvapen, kolikrát jsem byl kontaktován na ulici lidmi nabízejícími, eh, nabízejícími nové, nové drogy, vlastně drogy takzvaně pro zábavu. Ehm, byl jsem překvapen, že opravdu ten trend neklesá. Sám jsem pracoval při svém studiu na teologické fakultě jako street worker a vím, že ta problematika opravdu určitý čas v roce 2000 2003 drogová problematika šla víceméně dolů a v řadě států počet aktivních uživatelů klesal. Když jsem ale četl vaši nejnovější výroční zprávu, tak najednou začínám zjišťovat, že tato problematika je výrazně podceněna a ten počet uživatelů výrazně, výrazně v Evropě stoupá, hlavně těch, těch mladých. A proto já bych chtěl tu strategii protáhnout vaší, ať se koukáte na, ro, na horizont 2030. Já chci mít na 15 let tady strategii jasnou, která řekne státům, jakým způsobem se mají vydat, protože ta situace za posledních pět let na území Evropské unie se velmi změnila. Jestliže jsme mluvili před pěti lety o pašování pervitinů z České republiky do, do Německa, tak dneska z České republiky tam nevyvážíme pervitin, ale vyvážíme tam řadu syntetických drog, které už nejsou na bázi pervitinu, ale jsou na jiných baz, eh, bázích a jsou to nové látky, které se neustále mění a objevují a my musíme znovu a znovu hledat, hledat vlastně ve vyhláškách národních států způsob, jak těmto látkám čelit, protože to nejsou takzvaně zakázané látky, přestože všichni víme, že to jsou drogy. Druhá věc, které, které, na kterou se vás chci zeptat, je, kdo sleduje trošku podrobně situaci. A vy už jste to zmínil, tak prodej drog se výrazně změnil. Dneska se drogy neprodávají na ulici, dneska se drogy prodávají přes internet můj jedenáctiletý syn se mnou vez, vedl diskuzi o tom, že ve škole, ve škole děti na Facebooku si vyměňují informace o tom, kde si můžou pořídit marihuánu v jedenácti letech. To je na našich školách celé běžné. A já se vás chci zeptat třeba na váš názor, jestli jste pro legalizaci marihuány. A není to jenom marihuána, je to všech drog, které jsou s marihuánou spojené, protože Víme, že marihuana je taková nikdy pro část populace vstupní branou. A další věc se vás chci zeptat na to, jak vy reflektujete a monitorujete situaci s prodejem drog na internetu, protože opravdu tam vidím obrovský nárůst. A poslední věc, na kterou se vás chci zeptat, ehm, Chci se vás zeptat na to, jestli máte plán opravdu, jak třeba zmodernizovat vaší agenturu, jak vaše závěry nebo vaše postřehy dostat do veřejného prostoru. Já jsem při návštěvě v Lisabonu říkal vašim kolegům, že chci, aby eh, bylo víc informací třeba na sociální síti a víc jste třeba vaše postřehy, postřehy dostávali mezi novináře. Myslím si, že těch informací je stále eh, málo. Omlouvám se, Klode, za to, že mluvím déle, ale víš, že dneska jsem si výjimečně bral velmi málo Eh, málo speaking timeu na, na reakci na, na situaci o migraci, ale tuto problematiku vidím jako velice důležitou. That's, fine when members uh, don't speak. To je v pořádku. Já vím, že u jiných věcí jste velmi stručný, jsem si toho vědoma, také vím, že toto téma vás velice zajímá. Děkuji. Další je Carlos Coelho a také Ana Gomes se hlásila o slovo na poslední chvíli. A já myslím, že tím bych asi uzavřel seznam řečníků. Prosím, Carlosi. Děkuji, pane předsedo. Já se nechci na nic ptát, ale chci přivítat našeho hosta a chci mu popřát hodně zdaru. Já vím, že váš předchůdce byl skvělý, byl to výborný člověk vás předchází velmi dobrá pověst. Já jsem se zájmem vyslechl, co jste říkal. Samozřejmě někdo jako vy, s vašimi zkušenostmi, s, vaším, s vašimi výsledky, eh, víte, o čem mluvíte a my z toho máme radost a jsem také rád, že jste zmínil nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování. Je to tedy aktuální problém v Evropě, který musíme řešit. Také se mi velice líbilo, jak jste mluvil o rozšiřování tohoto jevu, konkrétně přes internet a o syntetických drogách, nových drogách, které se šíří především mezi mládeží. A neskrývá jste ten problém. Ten problém je rozpočet. Víte, že v minulosti byl výbor Libe velkým zastáncem vaší agentury a jsem si jistý, že to bude do budoucna. Je zřejmé, že jste přetížení, máte málo pracovníků, jste málo placení a já chápu, jaká je celková politika Evropské unie a komise ve vztahu k agenturám, ale někdy, když mluvíme o těch menších agenturách, když uplatňujeme pravidla paušálně, když uplatňujeme jakási procenta, může se stát, že hodně poškozujeme fungování velice dobrých agentur, jako je ta vaše. Takže nejenom jako poslanec, ale také jako zástupce, volený zástupce Portugalska vám chci popřát hodně zdaru a chci nabídnout pomoc, pokud ji budete potřebovat. Mnohokrát děkuji. Děkujeme za příspěvek. A jako poslední Ana Gomeš, prosím. Já jsem také z Portugalska a chci se zeptat, a tady nejde o prostředky té observatoře, ale jde o prostředky členských států. Myslíte si, že jich je dost a že se opravdu zaměřují na boj proti dovozu drog, ať již těch tradičních, anebo nových syntetických drog? V zemi, jako je Portugalsko, kde máte sídlo, máte pocit, že to, co se dělá, vede k úspěchu? Je těch dostupných prostředků dost? A nebo naopak? A vidíte, že se vlastně vracíme zpět. V době, kdy členské státy mluví o posílení vnějších hranic a nehorázným způsobem to dělají ve vztahu k lidem, kteří potřebují ochranu, dělají členské státy, co by dělat měly? Chrání naše vnější hranici před dovozem drog? jakéhokoliv typu? Děkuji. Děkuji, ano. Zazněly zajímavé otázky a také připomínky. Možná byste mohl reagovat, možná byste se mohl zkusit vejít do pěti minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si vezmu ty otázky postupně, ale budu muset postupovat rychle. Takže pan Bony, především mnohokrát děkuji Já mám dvojí stručnou odpověď. Pokud o ty nové trendy, jak víte, v loňském roce se objevilo 101 nových látek, to znamená dvě nové látky za týden. A ten trend pokračuje. A minulý týden dostala e MCDDA oficiální žádost, aby provedla e, analýzu rizik spojených s novými látkami, takže tu analýzu poskytneme. Druhá otázka se týkala UNGASu. NCDDA nemá utvářet politiku, ale podpořit tvorbu a implementaci politiky. Kdybychom si my s kolegy mohli něco přát, tak bychom se asi shodli na tom, aby Evropská unie mluvila jedním hlasem. A já vím, že komise je v tomto ohledu velice aktivní spolu s předsednictvími, aby dosáhla tohoto cíle. A také bychom si asi přáli, aby politiky do budoucna, a to ve všech oblastech světa, více vycházely z důkazů a EMCDA k tomu částečně přispívá, protože podporuje projekty financované EU, jako je třeba projekt Coppola v Americe anebo CADAP eh, ve Střední Asii. A poslední věc, já myslím, že velice dobré a důležité by bylo, kdyby EU mluvila jedním hlasem, kdybychom podpořili lepší vyvážený přístup EU. To je jakási reference, jakési východisko pro řadu oblastí na celém světě, takže opravdu důležité, abychom si byli vědomi toho, že to musíme ještě víc prosazovat než dřív. Otázka paní Sipel. Když mluvíme o budoucnosti, nedokážu předem říct, jak bude budoucnost vypadat právě proto jsem vlastně zahájil analýzu hrozeb. Eh, souhlasím s panem Stechovským, mohlo by to být až do roku 2030. Nicméně jedna z věcí, které bych rád podpořil a dál rozvíjel, je podpora a rozšiřování informací. Máme výborný portál, ale nejsem si jistý, jestli ten portál samotný stačí a ve spolupráci se Západním Balkánem už jsme začali provádět školení o tom, jak nejlépe využít tento portál eh, s osvědčenými postupy. A když mluvíme o školení a těchto aktivitách, chci říct také paní Sipl, Ona se ptala, s kým bychom také spolupracovali. My spolupracujeme s dalšími generálními ředitelstvími, agenturami a mezinárodními organizacemi, ale například chci zdůraznit iniciativu, které jsme se chopili nedávno a kterou jsem hodně prosazoval, a totiž, abychom spolupracovali s Radou Evropy na hodnocení právních překážek při eh, realizaci eh, programů náhradní léčby v EU, protože v některých zemích a v některých oblastech stále narážejí na překážky, které poškozují rozvoj takovéto léčby. Panu Zdechovskému eh, bych řekl, pokud jde o nové trendy, já souhlasím, že eh, ten celkový obrázek je hodně složitý. A jedním z problémů je to, že když chcete například vidět, jaká je situace u nových eh, psychopatických látek, viděli jsme třeba když jsme zahajovali ten eh, další cyklus, ty standardní postupy nedokážou postihnout situaci. Pořád na tom pracujeme. Bylo to jedno z témat té konference, kterou jsme teď měli a proto se také zaměřujeme na základě příležitostí na několik témat. V listopadu budeme mít jednodenní zasedání, kde bude zastoupeno více než 45 národních drogových observatoří a bude se to týkat žen a drog, abychom zjistili, jestli ta genderová situace je stejná jako v minulosti, ale mohu vám říct, že nový trend, který je problematický v některých zemích, je v podstatě problém starších osob, které mají velké zdravotní problémy těsně před odchodem do důchodu. To také musíme řešit. A pak tady byla otázka na internet a modernizaci agentury. Pokud je o modernizaci agentury, do toho už jsme se pustili, rozhodně to podporujeme, ale zatím nespouštíme prevenční kampaně. Může se stát, že se změní náš mandát do budoucna, ale jedna z věcí, kterou bych chtěl eh, proskoumat s kolegy z Europolu, je jedinečný způsob práce na internetu, a tady zazněla jedna poznámka, to nebyla kritika, ale otázka, kterou položilo hodně lidí. Možná víte, že jednou, dvakrát za rok máme eh, takovou aktivitu, snažíme se zjistit, jak to vypadá na internetu. A zjistilo se, že je třeba na internetu 15 nových obchodů. A lidi se ptali, podařilo se vám je zavřít, ale to nepatří do našeho mandátu. A jak říká i Europol, i třeba v souvislosti s terorismem, možná, že do budoucna by se našly nějaké synergie. A na závěr nemohu než poděkovat panu Kojovi i za jeho podporu, stejně jako ostatním členům tohoto výboru a paní Gomeš bych řekl, že my nehodnotíme politiky členských států EU, ale Portugalsko má velkou výhodu, protože hodnotí samo sebe. A je to jedna ze zemí, které provedly celkové komplexní hodnocení národní strategie a výsledky jsou dost pozitivní. A já bych řekl, a já vím, že tento výbor hraje v tomto ohledu velice důležitou roli, že výsledky z posledních 20 let v oblasti spolupráce jsou velice důležité i v terénu. Máme centrum, které nepředstavuje instituci EU, ale jsou tam členské státy aktivní a my s nimi také spolupracujeme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Gustýle, a já myslím, že mohu i za ostatní členy říct, že to bylo skutečně nesmírně vyčerpávající vyčerpení. A podle rozhodnutí koordinátoru z 15. července napíšeme dopis, ve kterém vyjádříme své stanovisko k, k jmenovanému kandidátovi. Takže děkujeme, děkujeme panu Kustýlovi, děkujeme, že jste mezi nás přijel. Kolegové, a nyní přejdeme okamžitě k bodu číslo 14, směřování k aktu o jednotném digitálním trhu. Je to prezentace komise a výměna názorů. Je to velice důležité téma a výbor Líbe eh, se tomu věnuje podle pravidla 54. Spravodajem za výbor Libe byl jmenován pan Bony. On se za okamžik usadí a já požádám pana Bonyho, aby se k této věci vyjádřil, aby se k tomuto stanovisku vyjádřil. Vím, že je to nesmírně důležitá věc jistě chápete, že jednotný digitální trh je velice významná záležitost s velkým důsledky pro tento výbor i z hlediska soukromí a podobně. Nemáme moc času, když si vezmeme, jak důležité to je, už nám zbývá jenom 15 minut před hlasováním, to není úplně úžasné, takže požádám o kázeň při této diskuzi. Máme tady také zástupce komise je tady pan Paul Nemic, který se také zapojí do diskuze. Takže já teď nejprve předám slovo panu Bonimu, který nás informuje o svých názorech na tuto věc a potom stínovým zpravodajům a potom požádám komisi, aby se k tomu také vyjádřila a žádám kolegy o stručnost. Neberte si to osobně, netýká se to ani významu této věci, která patří k našim prioritám. Prosím, pane Bony, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako výbor jsme zodpovědní za následující témata, která spolu souvisí k této strategii. To je ochrana osobních údajů a základní práva, kyberbezpečnost, trestní právo, prosazování práva, terorismus, dětská pornografie. A já se tedy budu zaměřovat na tato témata a myslím si, že je velice důležité, abychom měli jasné závěry a jasně je sdělovali za výbor Libe. Řešení rozvinutá pro jednotlivý digitální trh této strategie musí plnit eh, legislativu související s ochranou osobních údajů a současně musíme také pochopit, že potřebujeme určitou rovnováhu. Ano, e, ochrana údajů je základní právo e, a pak je to otázka důležitosti například informací pro e, rozvoj podnikání. To souvisí také s tou ochranou osobních údajů. Když se podíváme na tu strategii, můžeme definovat několik hlavních oblastí. Jak poskytovat bezpečnost na internetu? Nyní tedy předkládám dotazy. V našem stanovisku samozřejmě doufám, že budeme předkládat stanoviska a e, návrhy. Jak toho dosáhnout? Jakých opatření? Jak chceme mít e, bezpečnost? Jak chceme bojovat proti legálnímu obsahu, proti kyberbez, m, mm, e, kyberzločinům? a přitom poskytovat informace. A další se týká eh, ekonomiky eh, vedené daty. Jak dosáhnout vyvážené situace, protože chceme se zabývat eh, internetem věcí, i zdravotnictvím, tedy elektronickým zdravotnictvím a podobně. Takže bychom měli předložit na stůl také otázku eh, vlastnictví dat, zejména tedy osobních údajů. Neměli eh, bychom tedy toto stavět proti ekonomice založené na eh, údajích, na datech, ale přitom bychom měli dosáhnout vyvážené situace. E, jde tady například o diskuzi mezi Libe a ITRE ohledně nástroji ISA, což je velice důležité také pro implementaci v dané oblasti. A také e, budeme asi hovořit o výzvách pro rozvoj ekonomie. E, měli bychom v následující době či letech se zaměřit na hledání nových řešení na, zaměřených tedy na ochranu osobních údajů, což by mělo být původní nastavení. Třetí oblast se týká interoperability. Zde potřebujeme jasné stanovisko. Když jsme pracovali na projektu interoperability, tak už se nám rýsovalo. Pak je tu Další téma, které se týká veřejných služeb, veřejných orgánů, tedy elektronickou zprávu, elektronickou demokracii. A na druhé straně v této souvislosti musíme zvažovat ochranu osobních údajů. E, protože si musíme uvědomit, že vlastně tento systém bude poskytovat lidem úplně nové příležitosti účasti na e, rozhodovacím procesu. A ten rozhodovací proces bude mnohem transparentnější, nebo aspoň může být. A další poslední bod se týká spolupráce s třetími zeměmi. E, já jsem tedy o tom přemýšlel, analyzoval jsem jednotlivé ty aspekty a e, možná za týden mohu předložit návrh, e, snad i dříve, kdyby to bylo zapotřebí, a uspořádám schůzku se stínovými zpravodaji. Já věřím ve spolupráci s námi, protože jsem přesvědčen, že jedině, když budeme spolupracovat, tak můžeme vyhotovit dobré stanovisko eh, pro eh, jednotný digitální trh, abychom měli dobrou strategii a abychom měli dobrou zprávu na závěr v tomto tématu. Návrh stanoviska po naší společné práci by měl být předložen 19. října. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. října a hlasovat by se mělo na začátku prosince. Pravděpodobně víte, že ta hlavní zpráva o digitální strategii je nyní připravována. To je, to je eh, od poslanců z výboru IMCO. A dalších. A e, toto e, téma samozřejmě bude pro nás také důležité pro diskuzi. Děkuji vám, pane Bory, toto je skutečně velice nové, nové téma, nový text. Já ho mám, já jsem měl to potěšení se s ním seznámit. E, vy jste nás už seznámil se lhutami. A teď prosím stínové zpravodaje, jestli si chtějí k tomu něco poznamenat. Oh, sorry, I'm Sylvia Vaughan. First. Sylvia Vaughan jako první. A pak Mary Morsten, prosím. Omlouvám se. Děkuji, Claude. Chci omluvit pana eh, stínového zpravodaje, který mě požádal, aby předložil jeho stanovisko, protože nemůžu být přítomen. Za Pavla bych ráda potvrdila, že naše politická skupina se těší na spolupráci s panem Bonim a s dalšími stínovými zpravodaji. Na tomto velice významném stanovisku vítáme úsilí Evropské komise vytvořit úspěšný jednotný digitální trh v Evropské unii a jsme přesvědčeni, že má potenciál proměnit Evropu v inovativnější, inkluzivnější a lépe propojenou společnost. Um, od, za, od zdravotnictví až po zprávu uh, uh, můžeme toto využívat, protože internet můžeme použít v podstatě pro všechno a je důležité, aby se tak činilo ve prospěch občanů. Ochrana evropských občanů, jejich údajů, osobních údajů je pro naši politickou skupinu základní podmínkou ve e, sdělení o strategii jednotného digitálního trhu pro Evropu komise prohlásila, že e, datová ekonomika budovaná nových technologiích vyšly nové techniky jako cloud computing a internet věcí. A to všechno bude v jádru eh, politiky pro konkurenceschopnost eh, a dalších politik v následujících letech. Také zdůrazněme, že je důležité, aby ochrana osobních údajů a bezpečnost zůstaly silné a aby byly chráněny informace i jejich tok. Ehm, tyto digitální služby by měly už v sobě obsahovat bezpečnostní opatření, tak, aby vzbuzovaly vysokou úroveň důvěry mezi občany aby bylo zcela jasné, že ze své samé podstaty, aniž by se cokoliv muselo dodávat či měst, už budou chráněny údaje občanů. Principy rovnosti a nediskriminace musí též být chráněny. Vítáme proaktivní postoj a ochotu napravit jakoukoliv eh, eh, nechtěnou diskriminaci, která by mohla vzniknout eh, s použitím Um, analytických eh, technologií. Je zapotřebí předcházet eh, nezákonnému obsahu na eh, internetu a jednat optimálním způsobem. Pan Pavel silně souhlasí s tím, že operátoři na onlineových platformách a zprostředkovatele mají zásadní úlohu. Nicméně tyto, tyto aktéři nemohou být často arbitry tím, zda, v tom, zda mm, daný obsah má zůstat na internetu, či zda má být vymazán. Nelegální e, obsah e, online by měl být jasně identifikován a co je zapotřebí s ním udělat, co tedy musí e, jak poskytovatelé, tak zprostředkovatelé učinit v takovéto situaci je zapotřebí, abychom se zabývali tedy úlohou platform a také zprostředkovateli. A na závěr, digitální služby vyžadují, aby uživatelé měli důvěru v bezpečnost takovýchto služeb. Narůstající sofistikovanost e, kyberzločinnosti e, může působit hrozby a to znamená, že se může ztrácet důvěra v takovýto systém. To musíme mít na paměti a musíme se snažit vyvážnost mezi bezpečnostními opatřeními současně chráněním eh, svobod a také respektem eh, k soukromí a ochraně osobních údajů. Děkuji mnohokrát, Silvi. Eh, myslím, že další politické skupiny se nehlásily, ale mohu požádat tedy Mariu o komentáře. Děkuji. Eh, právě jsem eh, byla na eh, schůzi sněhových zpravodajů strávil dopoledne. To, co navrhuje pan Bony, je velice dobré. Bylo by dobré, abychom se opravdu sešli společně všichni svými zpravodaje o jednotném digitálním trhu a ochraně osobních údajů. Když jsem slyšela, že se chystáme k finální etapě v prosinci, aniž by byla dokončena práce na tom nařízení, v našich diskuzích eh, nařízení má chránit údaje, má eh, zachovávat legitimní cíle eh, a zájmy. Takže je to velice složitá věc, snad složitější, mnohem složitější než si lidé, kteří se zabývají jen podnikáním nebo technologií, mohou myslet. Bylo by tedy zapotřebí, abychom se sešli jako si noví Děkuji, Mariu. A nyní Paul z komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, vám chci v první řadě poděkovat za to, že jste se rozhodli věnovat tomuto tématu a jako poděkovat i panu zpravodaji Bonimu a stěnovým zpravodajům a nabídnout jim jakoukoliv pomoc budou potřebovat eh, od komise. To, co říkal pan zpravodaj, je poměrně dobrý přehled o těch eh, problémech, které se musí řešit. Je to otázka digitální ekonomiky a na druhou stranu také potřeba chránit občanské svobody a základní práva. Takže je potřeba to řešit propojeně Tady to také ve Spojených státech, tam také vznikla zpráva o digitální ekonomice, kde se jako vedlejší účinek identifikuje diskriminace a používání, nebo to velké používání dat. A dalším zdrojem eh, informací je zpráva francouzské národní, eh, pardon, francouzské státní rady, která také identifikuje podobná témata, takže my velmi rádi budeme spolupracovat s panem zpravodajem a chceme říct, že tady neexistuje žádný rozpor mezi ochranou základních práv a ochranou osobních údajů a hospodářským růstem, který bychom chtěli stimulovat rozvojem digitálního trhu. Právě naopak, existuje tady synergie a ta se odvíjí od důvěry. Lidé musí důvěřovat v bezpečnost našich sítí, v bezpečnost cloudu a byli bychom rádi, kdyby lidé mohli také věřit tomu, že jejich osobní údaje budou dobře chráněny a tato důvěra je nezbytná pro ten eh, růst digitální ekonomiky, podobně jako důvěra je nezbytná pro fungování bor eh, trhu s cenými papíry. My tedy od začátku říkáme, že tento návrh nařízení by měl přispět k urychlení hospodářského růstu a samozřejmě ty dvě směrnice, které již existují eh, v této oblasti, jakože je nařízení v článku 1, tak tam se nachází princip eh, volného toku dat. Je tady jasná propojenost eh, těmito nástroji, protože nám jde o to, aby neosobní údaje což je velmi důležitý zdroj příjmu a bohatství. Eh, údaje, které zpracovávají podniky, tak eh, ty eh, by měly být volně přenosné. Stejně tak máme tady otázku přenosu dat jednotlivců, což zahrnuje osobní údaje, to řeší toto nařízení, ale potom je tady otázka přenositelnosti dat nebo otázka přechodu od jednoho operátora k druhému. A u společností, které například využívají cloudové služby, tak ty také musí mít eh, možnost, nebo je potřeba zajistit jim tu možnost, aby mohli přecházet k jinému provozovateli. A zase to je doplňující iniciativa, kde jak to nařízení, tak i ta iniciativa digitálního trhu se vzájemně doplňují. Taková tedy ta rámcová filozofie a my samozřejmě velmi rádi s vámi v této věci budeme spolupracovat. Pan Bony bude chtít ještě na závěr mít pár, pár poznámek. Děkuji za všechny vaše podněty. Já si důležité si uvědomit, že se zaměřujeme na dvě aktivity. Jednak je to příprava toho nařízení na ochranu osobních údajů. mě bychom se tady uvědomit, jaké tady jsou ty styčné body. A poté je to ta strategie pro digitální jednotný trh. A tam jsou zase dané cíle, které jsou důležité pro rozvoj evropského hospodářství. Budeme hledat dobrá řešení. Se stínovými zpravodaji se do toho pustíme co nejdříve. a doufáme, že ta naše práce bude potom kvalitní. Děkuji, pane Bony. Pěkně jste to ukončil. Máme pět hodin hlasovat, takže si dáme pár minut eh, přestávku, protože asi ještě pár lidí dorazí na hlasování. To hlasování bude relativně jednoduché. Takže mm, jestli vám to moc nevadí, tak teď uděláme krátkou dvouminutovou přestávku aby mohli dorazit ostatní, kteří eh, sem eh, míří na pátou hodinu. Time's at five o'clock. Hlasování začne v pět hodin. Colleagues, please take your seats and we'll start voting time. Thank you. Colleagues, again, this is all electronic, so I just want to... Naše dnešní hlasování bylo elektronická, takže si jenom ověřuji, že všichni máte s sebou vaše hlasovací karty. Pokud ne, tak nám to dejte vědět. A usaďte se, prosím, všechno dneska bude velmi jednoduché, šest velmi jednoduchých hlasování, ale všechno budou eh, jmenovitá nebo elektronická. A nemůžu si to odpustit. Chtěl bych tady přispívat Kaspara Albrechta. Nejmladší asi tady příslušník. Nevím, jestli všichni vědí, o čem teď eh, hovořím. Máme tady eh, miminko, které přišlo na hlasování. Pokud to... Nevím, jaká jsou pravidla, ale rád je klidně poruším. Každopádně eh, je tady ten nejmladší člen velmi vítán. Takže pojďme hlasovat. První hlasování se týká Eh, návrhu pardon, prováděcího rozhodnutí. Ještě počkáme na naše místo předsedkyně. Sorry, the vote had been open, so... Ale můžete hlasovat. Nejsou žádné pozměňovací návrhy. Hlasování otevřené. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k druhému hlasování. Já jsem říkal, že to bude velmi jednoduché, pane Diazy Demera. je všechno v pořádku? Pane předsedo, já mám problém s hlasovací kartou. Doufám, že jsem tam dal svoji kreditní kartu, to jsem tak jednou dělal. Ne, je to hlasovací karta, ale nefunguje. Říkáte, eh, že tam dáváte kreditní kartu? Ne, to byl jenom vtip, pane předsedo, ale eh, tato karta prostě nefunguje. Takže vždycky zvednu ruku při hlasování a Bueno, vamos a intentarlo y si no, a mano alzada. Gracias por su comprensión. Dobře, já když tak eh, zvednu ruku, kdyby to nefungovalo dejte nám to najevo. Je tady ještě někdo, kdo, komu nefunguje karta nebo ji nemá? A teď jsme tady toho druhého hlasování, to je návrh prováděcího rozhodnutí. Eh, zpravodajka je paní Besrod Barrio a můžete hlasovat. Končím hlasování. Ano, také velmi velkou většinou přijato. Já přeji paní zpravodajce. A další bod od eh, stejné zpravodajky, zase eh, prováděcí rozhodnutí rady a můžete hlasovat. Končím tímto hlasování. Opět eh, přijato bylo přejeme paní zpravodajce. A opět eh, ještě jednou zpravodaj Michal Bony, bod číslo 18, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A závěrečné hlasování je otázka k ústnímu zodpovězení, kde jsem zpravodajem já, můžete také hlasovat. Končím hlasování. A i to je přijato. A ještě jedna otázka tady je k ústnímu odpovězení, kde jsem opět já zpravodajem. Můžete o tom hlasovat. Končím hlasování. Takže i to je přijato, tím končím naše hlasování.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 Colleagues, we're going to move um, straight to point 21. If you... Takže teď eh, jsme u bodu 22. Pokud se nechcete účastnit té debaty, tak prosím opuste sál. Pod číslo 22. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Švédsku. Jsou to tři body 22 eh, a 23. Všechny se týkají automatizované výměny. Jedno je to tedy ve Švédsku, je to v Belgii po třetí v Polsku a budeme debatovat o návrhu zprávy a je tady také stanovení, máme také stanovit hůtu pro předložení podněcích návrhů. Předsednictví předložilo eh, své návrhy na výboru Libe 15. září a dnes tady máme paní zpravodajku, paní Paškovou Beňová, Beňovou, která uvede návrh svých zpráv, ale já ještě poprosím kolegy, aby se utěšili. Teď už jsme se vrátili k programu Zejména pokud stojíte a hovoříte, tak bych byl rád, kdybyste mohli eh, se uklidnit. A teď má slovo paní Fašiková Beňová. Kolegové, já bych ráda uvedla všechny tři návrhy společně, protože se týkají automatizované výměny daktyloskopických údajů ve třech zemích, ve Švédsku, Belgii a v Polsku. V zásadě jde o Eh, zavedení eh, do prýmského rozhodnutí těchto tuto švédskou iniciativu jde o posílení přeshraniční spolupráce mezi policijními a justičními orgány při výměně daktyloskopických údajů. Komise tento návrh tady na výboru prezentovala minulý týden. Je to velmi jednoduchý právní akt v podobě legislativního usnesení. A jak už říkal pan Moráš, pozměňovací návrh k těmto třem návrhům můžete předložit do 29. září a poté by hlasování mělo proběhnout 12. až 13. října a na právním zasedání by se potom mělo hlasovat o těchto třech návrzích 26. října. Pokud budete mít nějakou otázku, tak vám na ně ráda odpovím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Moniko. Tam se kolegu, jestli k tomu mají nějaké poznámky k to výměně k daktyloskopických údajů. Všichni máme problémy s výslovností tohoto slova. Má někdo něco? To si ještě opakuji. Podací návrh do 29. září, hlasování na výboru 12. nebo 13. října a hlasování na plenárním by mělo být 27. října. Nevím, jestli chceme, aby komise k tomu něco řekla. Ne, ani nechce. Takže to stačí. Děkujeme Monice za uvedení těchto návrhů. A nyní se dostáváme k bodu číslo 24. Otázka k písemnému zodpovězení komisí ze dne 27. února 2015, která se týká nezletých osob v EU bez doprovodu. Tuto otázku položila Natalie Grisbeck a Cecilia Wikström. Jde o výměnu názoru a to podle článku 130 24 jednacího řádu EP. A podle tohoto pravidla 134 teď máme příležitost změnit názory o těchto třech otázkách, kde odpovědi od komise nepřišly včas. Vy tu tento postup znáte určitě. A první otázka je tedy Griesbeck is here. Yeah, yeah, I know, but uh, the commission... Ah. Sorry, colleagues. Um... Omlouvám se, kolegové. Paní Grisbeck je tady, ale zástupce komise eh, k tomuto bodu jsem ještě nedorazil, za to se omlouvám. Takže jestli vám to nebude vadit, bych rád přešel k tomu následujícímu bodu. Jump Přeskočíme k bodu 26. Eh, k vaší otázce, paní Grisbeck, se vrátíme, až nás dorazí příslušný zástupce komise. <clears throat> Musíme být flexibilní, takže se k tomuto bodu vrátíme hned, jak eh, přijde zástupce komise a eh, já se to nedozvím. Teď jsme tedy úvod 26, otázka k písemnému zodpovězení komisí. 28. Eh, dubna o národních konzultacích v Maďarsku týkající se přistěhovalství a terorismu. Je to otázka, kterou položili Sophie Intervelt, Louis Michel a Jean-Marie Cavada. Opět je to podle článku 130. Tyto tři autoři otázky položili komisi otázku o konzultací v Maďarsku. Komise na tu otázku neodpověděla během hůty 6 týdnů a autoři tedy teď požádali o to, aby to bylo zařazeno na pořad jednání našeho výboru, takže já bych nejprve chtěl dát slovo autorům a poté komisi. Sofie Intervelt tady je, takže Sofie Intervelt má teď slovo jménem eh, všech tří autorů, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Je ironické, že komise naštěstí na naše otázky neodpovídá včas, protože máme pak příležitost projednat to veřejně. A já myslím, že téma této otázky je zvlášť naléhavé, protože jde o národní konzultace o přistěhovalství a terorismu v Maďarsku. Já myslím, že s otázkou přistěhovalců a těchto věcí v Maďarsku se pojí mnohem víc obav v dnešní době, takže to vysoce aktuální. Za prvé, mě by zajímalo, protože komise nakonec písemně odpověděla, ale pozdě. Ale v odpovědi komise uvádí, a tady cituji, že bude pozorně situaci sledovat a pokud budou přijata konkrétní opatření, nebude váhat, aby zasáhla, když to bude nutné, aby se zajistilo uplatňování práva EU, zvlášť ve vztahu k migraci a azylu, anebo k ochraně základních práv, anebo na ochranu základních hodnot Unie. A mě by skutečně zajímalo, k jakým závěrům komise dospěla. Vzhledem k tomu, že předpokládám, situaci pozorně sledovala. A za druhé, místo aby zasáhla, Komisař Timmerman, místo předseda Timmermans, který má na starosti základní práva, napsal blog. A já mohu citovat z jeho blogu. On uvádí Chviličku, prosím. Veřejné konzultace především uvádí, že Maďarské orgány mají samozřejmě právo konzultovat obyvatele ve věci přistěhovalství, ale veřejná konzultace, která vychází z předpojatosti, ze zavádějících otázek z předpojatosti vůči přistěhovalcům, těžko můžeme považovat za spravedlivý a objektivní základ pro tvorbu nějaké politiky. A potom v podstatě uvádí, že zasazení přistěhovalství do kontextu terorismu, vykreslování migrantů jako hrozbu pro pracovní místa a živobytí lidí je zlomyslné a nesprávné říká, pouze to ne může, ale vyvolá eh, předsudky, neporozumění, strach mezi menšinami a stimuluje to konzultaci, pardon, konfrontaci mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. Je to zlomyslné, eh, zlomyslné a podobně. Prostě když takovéto věci čtu, komisař už dospěl k závěrům. Takže proč komise zatím nic neudělala? A pokud komisař říká, a já se vracím k té jedné konkrétní věci, kterou jsem citovala, že to bude stimulovat konfrontaci mezi jednotlivými skupinami ve společnosti, toho jsme právě teď svědky v Maďarsku. Takže já se komise ptám, co vám brání, co vám brání, pokud je toto závěr, ke kterému dospěl komisař, tak proč komise něco neudělá? A pokud komise něco dělá v zákulisí, tak je na čase, aby komise informovala občany Evropy a občany Maďarska a také dalších zemí, co dělá. Takže mě by opravdu zajímalo, k jakým závěrům komise dospěla po té, co pozorně sledovala situaci a proč komise nezasáhla, když se podívám na ten blok komisaře. Děkuji. Dobře, děkuji. A podle tohoto postupu tady máme především zástupce komise a potom si vezmeme další zájemce o slovo. A zástupce komise v tomto případě je Muzlie, který tady je. Můžete prosím reagovat na to, co říkala naše členka Sophie Intveld. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Především se chci omluvit za komisi, pokud došlo ke spoždění při předání odpovědi na tuto otázku. Pokud se nemýlím, písemná odpověď byla předložena 23. července. Aby ta odpověď byla vyčerpávající, když dovolíte, rád bych citoval z té odpovědi, kterou zaslala Evropská komise. Začíná to, jak bylo uvedeno místo předsedou Timmermansem při plenárním zasedání Evropského parlamentu 19. května 2015. Komise se sice domnívá, že veřejná konzultace může být významným nástrojem pro tvorbu politiky, veřejná konzultace založená na předsudcích a zavádějících otázkách nemůže být považována za spravedlivý a objektivní základ pro tvorbu politiky. Zasazení přestěhovalství do kontextu terorismu, vykreslování migrantů jako hrozbu pro pracovní místa a živobytí občanů je zlomyslné a jednoduše nesprávné. Pouze to eh, bude eh, podněcovat nesprávné dojmy. Komise bude situaci pozorně sledovat a pokud budou přijata konkrétní opatření, nebude váhat zasáhnout, pokud to bude nezbytné, aby se zajistilo uplatňování práva EU, zejména ve vztahu k migraci, azylu nebo listině základních práv a nebo na ochranu základních hodnot Unie. Toto tady byla odpověď, která byla zaslána 23. července. Když dovolíte, zmíním některé věci, ke kterým v nedávné době došlo. Maďarsko teď v září konkrétně 4. a 20. přijalo soubor eh, naléhavých legislativních opatření. Komisař eh, minulý čtvrtek jel do Maďarska, aby projednal s eh, maďarskými orgány a také je požádal, aby nové návrhy předložili komisi. Komisař připomíná, že veškerá opatření přijatá členským státem EU za účelem řízení hranic musí být plně v souladu s právem EU, včetně základních práv. Jak zdůraznil předseda Juncker ve zprávě o stavu Unie, je to především otázka lidskosti a lidské důstojnosti. Komise důkladně posuzuje nový legislativní rámec v Maďarsku. Komise se zejména zabývá tím, jestli změny, které přijal maďarský parlament, odpovídají listině základních práv a aky EU o azylu a hranicích. Toto posouzení zahrnuje nová ustanovení trestního práva týkající se přechodu hranic, zacházení s osobami v transitní zóně, zejména s dětmi, a existence odpovídajících procedurálních pojistek. Maďarsko zatím komisi nezdělilo informace o všech legislativních změnách, které byly přijaty v tomto měsíci a které se dotýkají migraci. Chci také zmínit, že Evropská komise také obdržela dopis od poslanců Evropského parlamentu v této věci, a to 10. září, a v příslušné lhůtě odpoví. Já doufám, že jsem odpověděl na otázku a mnohokrát vám děkuji. Uh, Než dám slovo Sofii Intveld, ještě někdo z poslanců si přeje promluvit? Stručně, prosím. Brigit Cipel, prosím. Velmi stručně. Myslím, že mnozí z nás jsou unavení Nejen tím, že to je Maďarsko, ale protože opravdu vidíme v jiných zemích, že to jsou političtí aktéři, kteří nejdříve povzbudí. Ne, teď musím přijít do Němčiny. Nejde jenom o politické ankéry, eh, aktéry v Maďarsku, a o aktéry v jiných zemích, kteří podněcují strachy a úzkost eh, v občanech a potom to vede k té převládající negativní náladě. A vždycky se skrývají za to, že hlavně brání zájmy občanů, to je ostudné. Už eh, tento dotazník, eh, už to odporuje, nebo tato, tato konzultace to odporuje evropským eh, zásadám. Když se teď podíváme na to, co se děje na maďarských hranicích, tak já jako občanka Evropské unie nedokážu pochopit, proč se tady přeskoumávají nějaké texty, nějaké eh, pozměňovací návrhy nějakých zákonů, když na hranicích stojí vojáci, kteří gumovými projektily eh, stříleli na uprchlíky, tak to přece nemůže být v souladu s evropským právem. A nejde o to přeskoumovat nějaké teoretické texty, ale potřebujeme mít nějaké jasné prohlášení ze strany komise. A opakuji ještě něco, co jsem říkala už eh, v minulosti. Potřebujeme více Evropy, potřebujeme více kompetencí pro komisi a pro parlament a méně pro radu a méně pro členské státy. And, uh, Kinga Gall is indicated. Kinga Gall, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěla do této diskuze zasazovat, protože si myslím, že se věci dějí správným způsobem, ale chci reagovat na ta tvrzení, která jsme právě slyšeli. Za prvé, milion osob plus 57 tisíc dalších těch chtěli reagovat, ale nemohli najít ten dotazník ten dotazník nebyl povinný, nemuseli eh, ho vyplňovat, na tom nebylo nic zavádějícího. Pokud tedy milion lidí pro, eh, se chtěl mm, vyjádřit a dalších přes 50 tisíc se chtěl vyjádřit online, tak si myslím, že by měl být zohledněn tento dotazník. A ještě jednou bych chtěla říct, že to, se by mělo být jednou provždy jasné zde ve výboru. Maďarsko vybudovalo plot, aby se pokusilo chránit vnější hranice EU. Nemyslím si, že by to bylo nejlepší řešení, ale doposud nikdo, do dneška, nikdo nedokáže poskytnout lepší řešení. To musí být velice jasné. A všichni velice blíze sledujeme situaci a vidíme, že je tu zapotřebí chránit naše vnější hranice. A to Maďarská jako šengenská země činila. Chránila vnější hranici a chrání vnější hranici, jako se to píše ve smlouvě o EU. A navíc je tu povinnost registrovat osoby, migranty. A tady celý problém začíná. V systému, který jsme zde v tomto eh, parlamentu vytvořili. Protože my tu máme uprchlíky, migranty, ehm, podle toho, jak je nazveme, kteří se prostě nechtějí zaregistrovat a udělají všechno, co je možné, aby předešli kontaktu s orgány, dokud se nedostanou například do Německa. Udělají všechno, aby se Eh, vyhnuli spolupráci s maďarskou policií. Takže kvůli tomu byl postaven ten plot a jací migranti nebo uprchlíci nebo běženci to jsou, kteří nechtějí projít eh, těmi bránami, které jsou otevřené a kudy mohou vstoupit do EU snadno, a kde na ně, očeká, kde na ně čekají zaměstnanci a mohou s nimi začít celou proceduru. Oni raději chtějí projít plotem, třeba že tím způsobí problém. Na druhé straně toho plotu je policie. Takže pokud se setkají s policií, tak to znamená, že třeba, že byli varováni, chtěli přejít přes plot. To je jedna věc, kterou si musíme upřímně uvědomit. Takže když jim není dovoleno přejít přes plot, tak házejí kusy betonu a nebo házejí kameny. V médiích ale nikdo nepoukázal na to, že policisté jsou v nemocnici, protože po nich házeli tyto předměty. Tito migranti nechtějí nikterak spolupracovat e, s orgány a jak bychom se s nimi eh, vypořádali, kdybychom neměli takováto opatření? Eh, ochrana dětí není pro mě nepřijatelné, že tito lidé do první linie vždy pošlou děti, nikdy je nechrání. Oni posílají do první linie děti a pokud nemohou projít přes plot a pokud se jim v tom brání, tak oni hází na ten plot děti. To jsou věci, o kterých se tu vůbec nemluví, ale jsou to věci, kterými se musíme zabývat a je třeba, aby se o nich vědělo, protože to je prostě rub téže mince. A myslím, že to, co se snaží dělat Maďarsko, je prostě snaží dodržovat evropská pravidla. Evropská pravidla, která byla rozhodnuta i zde v Evropském parlamentu. Pokud je ta pravidla nefungují, tak se musíme snažit změnit ale neměli bychom obvinovat ty, kdo se je snaží dodržovat. A to nemluvím o zemích, nebo nemluví se o zemích, co nedělají nic pro tato pravidla. A proto ty eh, všichni tyto migranti pak končí na hranicích Maďarska. Um, Děkuji, kolegové. Máme další otázky. A ještě dva kolegy, pan Jurek a další a potom ještě promluví na závěr paní Sophie Infeld. Uzavře tuto otázku. Následně ještě máme dvě další otázky k písemnému zodpovězení. Prosím, mějte to na paměti. Uzavřu tedy řečnický seznam. Pan Žurek jako první. Po pierwsze opinia... Děkuji vám, pane předsedo. Naše země by měly mít právo diskutovat o věci, které se týkají migrace. Měly by mít možnost účastnit se demokratické diskuze, která povede ke společným odpovědím. Pokud ne, tak bychom eh, spochybnili principy demokracie a svobodu projevu. Musíme projevovat solidaritu s Maďarskem, měli bychom pomáhat Maďarsku. Samozřejmě, taky tu máme svobodu projevu, ale taky máme právo toto si hodnotit. E, za druhé, občané by našich zemí by měli mít právo na to mít chráněné hranice. Děkuji paní Gal za všechny tyto informace, které nám poskytla. Každý, kdo má nějaké poznatky nebo informace o tom, co se děje v jejich členských státech, mohou takto obohatit naše diskuzi a e, potom budeme lépe vědět, co se děje v Evropě. Já vím, že tu jsou eh, eh, útoky na demokracii, protože se jedná o to, že je nějakým způsobem eh, zaměstnanců, aby nějak plnili své úkoly. Demokracie je jedním ze základních principů v Evropské unii. Je to jedním z principů, které jsou takto deklarovány. A ti, kdo spochybňují Eh, tyto principy. A kdo je tedy spochybňuje? Uvažujeme o tom, že se jedná o nejdůležitější pravděpodobně krizi Evropské unii v moderní historii Evropské unie. Tuto věc bychom měli vyřešit, měli bychom projevit solidaritu a především bychom měli být schopni jeden druhému naslouchat. Neměli bychom vy, vykonávat nátlak na členské státy, protože takovýto nátlak může být kontraproduktivní. Potřebujeme se navzájem a Maďarsko toto všechno dělá ve prospěch Evropy. Děkuji. Pan Alahaho. Děkuji. E, tak to bylo velice jasně vyjádřeno, to, co jsem já chtěla říct. Mám jenom pár dalších poznámek. Maďarsko je hraničním státem a naše společná pravidla od něj žádají, aby chránilo společné vnější eh, eh, hranice před eh, nezákonnou migrací. Já to chápu tak, že hranice není uzavřená. Maďarsko se spíše snaží přimět imigranty, aby svou žádost předložili v Maďarsku, což konec v mají dělat podle našich společných pravidel. Takže mi připadá, že proto eh, všichni ostatní ignorujeme eh, naše společná pravidla, tak poukazujeme na Maďarsko a to není férové. Děkuji. Takže tento bod nyní uzavře Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Se zájmem sleduji to, že tato diskuze se točí kolem hranic a plot – zatímco my jsme měli hovořit o konzultaci maďarské vlády. Ale k tomu se vrátím. Budu reagovat na to, co řekli kolegové, ale. Ano, paní Gál, máte úplně pravdu. Eh, Došlo k mnoha chybám eh, v Evropě, v členských státech, na komisi a nikdo to nebude popírat. Ano, je to zmatečné, je to chaotické. Nejde o to, abychom na někoho ukazovali prstem. Ale i když jsme uprostřed zmatku, jsou tu různé typy reakcí. A já osobně, a myslím, že můžu hovořit i za naše politickou skupinu, jsem extrémně znepokojená tou reakcí, k níž došlo zejména ze strany maďarské vlády, nejen maďarské vlády tedy. Já jsem hodně kritizovala i holandskou vládu. Mohu vás ubezpečit, že jsem kritizovala i jiné vlády. Ale máme prostě mezinárodní povinnosti, máme evropské povinnosti, ale také máme morální normy v Evropské unii a myslím, že jednou z morálních norem je, že poskytujeme přístřeší uprchlíkům, nejen když to jsou milí lidé. Není to žádná povinnost pro uh, uprchlíky, aby byli svatí, i když jsou oškliví, nebo zlí, nebo nepříjemní, sobečtí, stále to jsou uprchlíci. A stále máme mezinárodní povinnosti. Teď se vrátím k celé věci. Komise totiž na moji otázku vůbec, ale vůbec neodpověděla. Vy jste začali hovořit o nouzových opatřeních maďarské vlády, ale o tom ta otázka nebyla. Takže docházím k závěru, že komise se opět vyhýbá odpovědi, a to vědomně. Takže opět očekávám, že dostanu od Evropské komise písemnou odpověď, no a Myslím, že pan Timmermans by mohl být posl, eh, pozván naším výborem, aby na to odpověděl sám, protože se jedná o politickou záležitost. Tak, teď té otázce, kterou jsme položili a k té odpovědi, kterou jsme získali. Komise říká, že bude monitorovat situaci blízka. A já se vás ptala, jaký je váš závěr na základě monitorování. Ale to jsem od vás vůbec neslyšela. Vy hovoříte o opatřeních ze září. Já jsem se vás ptala na konzultaci na začátku roku. K jakým závěrům tehdy došla komisa? Když si znovu přeštu ten blok komisaře, píše se tam veřejné konzultace založené na e, a tak dále. A vy jste použil ten samý text. Takže máme to chápat tak, že to je ano či ne. Že že to, co se píše v tom blogu, souvisí s konzultacemi maďarské vlády. Je to tak nebo ne? Protože pokud odpověď je ano, tak jediný možný závěr je, že eh, rada zahá, pardon, komise zahájí um, řízení pro porušení smluv ne na základě toho, co se dělo v září, ale na začátku roku. Paní Gál, eh, to, že někdo eh, bude mít nebo nebude mít konzultace, neznamená, že je více či méně xenofobní. Když se hovoří o konzultaci, tak já si myslím, že konzultace jako taková je zavádějící, že je xenofobní sama o sobě. Zakladá se na předsudku, není spravedlivá co do cíle a posiluje eh, špatné vnímání a negativní vnímání menšin. Takže to, že lidé se rozhodli, že nebudou odpověd, odpovídat, nebo budou odpovídat, z toho ještě nemůžete vyvodit, že tato kvalifikace není správná. Takže co na to říká komise? Je to ano či ne? A pokud ta odpověď je ano, tak se ptám, co s tím komise dělá. Já vidím, že se opět ptáte komise, ale nejsem si jistý, že tady teď můžeme začít takovýto dialog. Pane předsedo, já se omlouvám, ale toto prostě nestačí. My tu máme takové směšné pravidlo, které omosuje naše právo eh, předkládat parlamentní otázky. Už mi to opravdu otravuje, že komise se vyhýbá odpovědím na otázky. To snad není tak těžké říci ano nebo ne. Ta kvalifikace se vztahují na konzultaci či nikoli. Pokud ano, co komise udělala? You know, I'm, I'm not asking... Já nežadám komisi, aby nám vysvětlovala nukleární fúzi. Pokusíme se to uklidnit trochu. Zeptám se komise, jestli chtějí eh, odpovědět ano nebo ne, ale eh, v rámci tohoto postupu není možné vést dialog. Ale máme ještě dva další, dvě další otázky a musíme s nimi pokračovat. Chcete odpovědět krátce na to poslední vystoupení? Já se chci držet pravidel, my nechceme eh, nic eh, něčemu bránit. A myslím, že to, jaký byl závěr, jaký byl posouzení komise, těch parametrů toho konzultaci, bylo jasné z naší odpovědi z července. A nyní se zaměřujeme na ta následná opatření, která byla přijata a která se také musí analyzovat, jestli jsou v souladu se základními právy. Takže zase jste neodpověděl. Zase mluvíte o září, ale já se vás ptám na tu konzultaci. Mohl byste potvrdit, že toto tvrzení se týkalo toho konzultace? Pokud ano, tak podle vaší logiky a na základě vašich povinností podle smlouvy by komise měla zasáhnout. Takže proč komise nezasáhla? Tak eh, to je asi maximum, co od komise uslyšíme. A už mě řečeno, už eh, dvakrát odpověděli. Toto je maximum a všichni si z toho musí vyvodit svůj vlastní závěr. <clears throat> Takže děkuji všem kolegům, kteří vystoupili v této diskusi. A předpokládám, že už tomu nikdo nechce nic dodat. A teď se teď dostáváme k bodu 24, je to další otázka omlouvám se Natálii Griesbeck, která tady je, <clears throat> která tady byla od začátku. A teď dorazil zástupce komise k této otázce. Toto je otázka z 27. února o nezletilých osobách to je u bezdoprovodu. Natalie Grisbeck tedy bude hovořit jménem obou autorů. Yeah, okay, so please go ahead. Tak, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, Klode. Já bych čekala i mnohem déle, abych si počkala na přesnou odpověď, na tak eh, přesnou otázku od Sofie. Eh, možná, že bylo dobře pozvat si sem pana komisaře, aby nám sám dal odpověď na tak jasnou otázku. Co se týče toho bodu 24 o té písemné otázce, kterou jsem položila komisi v únoru 2015 společně se Cecilí eh, Wikström, která tady nemohla eh, zůstat, ta se týká ochraně, která se přisuzuje eh, nezletilým osobám bez doprovodu v Evropské unii. Možná si vzpomínáte, že v roce 2013 Evropský parlament přijel velmi velkou většinu zprávu vlastní iniciativy o situaci nezletilých bez doprovodu v Evropské unii. Eh, u té zprávy jsem byl zpravodajkou já. <clears throat> Ta zpráva vyslovila politování nad tím, že eh, tyto nezletilí nemají dostatečnou ochranu a požadovala, aby komise eh, předložila manuál pro členské státy ve všech oblastech, tak aby změnili své právní základy tak, aby bylo možné provádět ta konkrétní opatření, která by měla vést k ochraně nezletilých. Takže jsme se těšili na to, že byl spuštěn také projekt Connect, který měl spočívat v tom, že se budou identifikovat všechny dobré praxe, že se eh, lépe propojí všichni aktéři a že se lepším způsobem zorganizuje ten systém ochrany eh, nedoprovázených nezletilých. Ten projekt má různé části, k tomu se vyjadřovat nechci. A eh, tehdy v tom projektu eh, nebo jeho součástí byla právě, eh, byl právě ten manuál, který by měl popisovat eh, ty praxe a legislativu ve členských státech eh, ohledně těchto nedoprovázených nezletilých. Chci ještě připomenout, že eh, když jsme se s tím zpravodaji připravovali tu zprávu vlastní iniciativy, tak jsme se eh, v terénu mohli setkat s různými aktéry, kteří vůbec nevěděli, eh, eh, jak se k tomu postavit, kteří se nevyznali eh, ve všech těch informacích a skutečně jsme měli pocit, že je potřeba k tomu přistoupit systematicky. Ve zprávě jsme také požadovali po komisi, aby připravila strategické linie pro členské státy, které eh, měly představovat jakousi, jakýsi minimální standard, který by byl společný pro všechny a který by zahrnoval všechny fáze celého procesu. Od toho okamžiku, kdy ta nezletělá osoba vstoupí na území Evropské unie. A to až do té doby, než se podaří najít nějaké trvalejší řešení. Tak, aby ta osoba, jako zaně, eh, ten mladiství jako zanitelná osoba, měla eh, nárok na adekvátní ochranu. Tolik tedy k těm bodům, které byly všechny uvedeny v té naší zprávě a které měly být eh, vypracovány. Byly tam také eh, složitější věci, jako vyhledávání vhodných rodin, eh, poručnictví. To všechno se postupně mm, provádělo, ale podobně jako v případě Sofy, tam nebylo naplněno všechno a více než 700 poslanců tedy hlasovalo pro tuto zprávu a tam jsme požadovali, aby komise vypracovala ty minimální eh, standardy. A proto teď chci zopakovat svou otázku. Byla bych rád, kdyby na to komise mohla odpovědět. Ona určitě řekne, že to studuje. Ale mě by skutečně konkrétně zajímalo, jaké má plány komise na ochranu, na lepší ochranu nezletilých eh, v Evropě. Je to naprosto zásadní věc. Všechny naše dnešní, ale i ty včerejší debaty už eh, na včerejší schůzi výboru eh, jsme hovořili o těchto záležitostech a je to důležitější tím spíše, že mladiství nejsou zmínění v té strategii, která byla zveřejněna 13. května den poté, co komisař Avranopoulos nám tady na výboru vysvětloval, že všechno to, o čem já jsem hovořila, co bylo v té zprávě, že ty normy se, roz, eh, se distribuují a eh, že vznikají ty linie a tak dále. A eh, dále to také důležité, a tím chci skončit, pane předsedo, v tom současném kontextu, protože ta dnešní migrační krize <clears throat> probíhá nejenom za hranicemi, ale i uvnitř hranice Evropské unie. Já jsem minulý týden také byla na Balkánu a mohu vám říct, že jsem se tam setkala s Eh, spoustou eh, uprchlíků, včetně mladistvých bez jakýchkoliv rodinných příslušníků a ti se tedy nacházeli v postavení, kde je potřeba jim poskytnout ochranu. A proto potřebujeme mít konkrétní opatření, eh, aby se jim ji dostalo. Potřebují skutečnou ochranu, kolikrát jsou to děti, které utíkají před válkou, prošly si neuvěřitelnými útrapami a teď se dostávají k nám do Evropy a Eh, kolikrát eh, se ositnou v nějakém detenčním táboře. To je naprosto neakceptovatelné. A my tedy čekáme, eh, že nám komise poskytne přesnou a jasnou odpověď na, na základě té zprávy, která byla přijata před již více než dvěma lety. Okay, thanks, Natalie. Um... Děkuji, Natálie. Natalie, pokud um, někdo další se slovo nehlásí, tak dáme slovo komisi, ale přece jen vidím, že Kateřina se vás o slovo. Grazie, grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat kolegyním, které vypracovali tento dotaz. Já se věnuji v parlamentu také tomuto tématu. Měla jsem příležitost předložit před několika měsíci komisi otázku. Také čekám na odpověď o úloze ochrany nezletilých eh, bez doprovodu a jak lze v této souvislosti využít Evropský informační systém. Jak už uvedla předřečnice, nezletilé osoby prošly velkými obtížemi, velkým rizikem a teď se ocitají v dalších rizicích a často ztrácíme jejich stopy. A to už bylo i prokázano, eh, kolegyní, která to poukázala. to nezlečili. Eh, se ocitají v různých situacích, lidé se k něm také různě chovají v jednotlivých eh, členských státech. O to teď ale nejde. Já jsem chtěla zdůraznit, že pozornost věnovaná nezletilým a zejména tedy cizím eh, nezletilým z třetích států, kteří nejsou doprovázeni, je důležité téma a nemělo by zůstávat stranou. Je to téma, kterému musíme věnovat pozornost, protože více než 300 tisíc nezletilých přijelo do Evropy jen za první šest měsíců tomto roce je to 84% vyšší počet než ve stejném loňského roku. Takže zapotřebí, abychom, kromě této otázky, abychom měli kromě té písemné odpovědi také eh, strategii zaměřenou na nezletilé osoby na mm, našem evropském území, a to ve všech možných oblastech. Já jsem slyšela velice mále o tom, že by se věnovala konkrétní pozornost nezletilým osobám. Na ně nesmíme zapomínat, přesně naopak. Oni eh, vyžadují pozornost navíc, protože v té tragédii migrace, eh, v té humanitární krizi eh, migrace, nezletilé osoby, které nejsou zejména doprovázeny, jsou těmi nejzranitelnějšími osobami. Děkuji running. Další řečníky už nemohu přijmout, protože skutečně narážíme na časový tlak. Pro tyto otázky máme skutečně málo času a máme ještě další otázku. Takže teď musím dát slovo komisi. Christine O'Brien, můžete prosím reagovat na to, co říkala Natalie Griesbeck? Mikrofon, prosím. Could you put your microphone on, please? Můžete si prosím zapnout mikrofon? To by asi pomohlo. Okay. Okay. Um. Dobře. Začnu znovu. Především se chci omluvit za to, že jsem tu nebyl, když byla ta otázka nadnesena. Bylo to dřív, než se předpokládalo. A také se omluvám za komisi za pozdní písemnou odpověď. Odpověď byla zaslána 25. června. Nebudu opakovat, co bylo v té písemné odpovědi. Já myslím, že paní Grisbeck celkem dobře shrnula většinu z těch hlavních věcí. Takže budu mít jen několik obecných poznámek a zmíním také, co jsme už udělali a co je také uvedeno v dopise. Jak tento výbor dobře ví, v posledních letech bylo přijato na úrovni EU několik nástrojů, které se týkají eh, nezletilých bez doprovodu, mimo jiné v souvislosti se společným azylovým systémem, kde se stanoví jasné normy pro zacházení s nezletilými osobami mezi žadateli o azyl, s tím, že hlavním eh, ohlediskem musí být nejlepší zájmy dítěte ve všech věcech, které se nezletilých dotýkají. Komise bude samozřejmě i v nadcházejících letech věnovat pozornost praktickému uplatňování těchto pravidel, která se týkají nezletilých osob bez doprovodu. Je to o to důležitější, že do Evropské unie přichází stále více eh, migrantů bez doprovodu, uprchlíků bez doprovodu, jak také říkali poslanci. Komise také souhlasí s tím, že bychom poskytli vodítka a zpracovali osvědčené postupy pro členské státy, pro všechny zúčastněné. A pokud jde o zpracování osvědčených postupů a vůbec postupů pro osoby bez, nebo nezletilé bez doprovodu, a paní Grisbeck mluvila o zpracování příručky, což je dokument, který přijal Connect. My rozhodně souhlasíme s tím, že představuje přidanou hodnotu pro lidi z praxe a pro členské státy. Je to komplexní katalog stávajících předpisů a politik v této oblasti. Jak pokud jde o žadatele o azyl, kteří jsou nezletilými osobami, bez opravdu tak obecně. Také se pracuje na řadě nástrojů, na vodítkách pro eh, posuzování věku a ke konci se blíží také práce na praktických pokynech pro vysledování rodiny. Příručka o poručnictví pro děti, kterým byla odevřena péče, to je další věc, na které komise pracuje společně s Agenturou pro základní práva. A další konkrétní věc, na kterou si poukázat, je příručka komise o uplatňování směrnice o navracení, která byla přijata formou doporučení minulý týden v komisi. Jako součást balíčku migračních opatření, který byl přijat 9. září. Předseda Juncker to oznámil také minulý týden ve své zprávě o stavu Unie. A jako poslední věc chci poukázat na to, že v Evropské agendě pro migraci komise uvádí, že také zpracuje komplexní strategii v návaznosti na akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu, což je akční plán pro období 2011 až 2014. A záměrem je, že toto by byla strategie, která by pokrývala děti bez doprovodu a pohřešované děti, ale nejenom v kontextu migrace, ale obecněji. Kromě toho už nemusím víc dodávat, stačí říct, že probíhají i interní diskuze v komise, a zvažuje se tam, jakou formu to mít, bude mít a jak to vypadá z časového hlediska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní se obrátíme na Natalie Griesbeck a zeptáme se, co si o této odpovědi myslí. Merci Claude, je, je remercie. Děkuji Claude. Děkuji zástupci komise za to, že trochu připomněl to, co máme od roku 2012. Já bych byla ráda, kdyby komise Eh, si dobře uvědomila, že v této situaci už jsme, mm, že to sice liší od roku 2012 a je mi líto, že v tom programu je tam tedy jen jedna věta ohledně situace nezletilých, kteří nejsou doprovázeni a je opravdu politování hodné, že si neuvědomujeme, že se nejedná o běžnou situaci. Je to zcela neslíchaná situace, eh, vzbuzuje obavy, jak už o tom hovořili kolegyně. My si to dobře uvědomujeme, že to je, víme, že všechno je dnes velice složité. Je obtížné správně reagovat, ale my potřebujeme z našich kapacit eh, reagovat tak, jak to půjde v Evropě. Takže to je skutečně jednou z priorit a v našich prioritách je chránit ty, co jsou zranitelní. A v tomto případě se skutečně jedná o zranitelné, protože je to velký počet dětí, nejen na hranicích, ale přímo na území Evropské unie a v té eh, zprávě z vlastní iniciativy, která byla opravdu podpořena velkým počtem hlasů, tak to odpovídá té pozici, kterou by si parlament přál eh, zachovat a, a my tu máme tyto strategické linii a přáli bychom si, abychom měli minimální normy na to, aby členské státy se podle nich mohly řídit a vytvořit systém ochrany v rámci těch priorit, které samozřejmě máme. A je mi líto, že dnes odpoledne, možná zvíra to bude lepší, že tu není patřičná vůle a uvědomění si toho, jak obrovské potíže Eh, kterým musíme čelit a musíme vyřešit. Děkuji mnohokrát, Natalí. Přejdeme k bodu 25. A to je otázka na komisi ze dne 17. dubna 2015 o křesťanech utopených na cestě do Itálie muslimy. Tato otázka byla předložena paní Meyer. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Obdrželi jsme informace o e, lodi, která směřovala z Líbie a 12 křesťanů bylo vrženo do moře a ponecháno utopení. E, a my jsme e, tehdy uváděli, eh, že to ukazuje nebezpečnou ideologii islámu, která nemá mít místo na evropském kontinentu. Potřebujeme bezpečnost na našem eh, území a je třeba předejít eh, islámské migraci do evropských zemí. Teprve na konci července jsem obdržela reakci komise, eh, i protože se mi podařilo napsat tuto mm, eh, otázku eh, do programu pozdě. To je pravda, ale ta, komi- ta odpověď od komise mi zklamala, jak to, že ta, jak to, že komise neodsuzuje utopení 12 křesťanů pokud se spojování eh, imigrace a terorismu eh, má vždy odsuzovat, tedy i papež a další hovořili o riziku eh, přítomnosti teroristů, kteří přicházejí jako imigranti na naše území. Děkuji za Evropskou komisi. Omlouvám se. Paní Kienge chtěla ještě něco říci. Děkuji, pane předsedo. Bude to velice stručné. Chci připomenout těm, kdo sedí zde v parlamentu, že nelze diskriminovat. Především je třeba odsoudit každý zločin, ale nesmí se spojovat s celým společenstvím. Je pravda, že zločin je zločin a kdo se jej dopustí, musí být odsouzen. Ale kvůli tomu diskriminovat a rozlišovat mezi tím, kdo dopustil se tohoto trestného činu a generalizovat, tak to mm, je, myslím, příliš. Musíme zjistit, kdo tedy se eh, dopustil trestného činu. Musíme mít na paměti, že nejde o to, abychom někoho přijali a jiného diskriminovali. Musíme se chovat spravedlivě, konzistentní s našimi principy. Musíme být ve všech oblastech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Žurek. A pak už nebudeme mít řečníky. Děkuji vám. Pane předsedo, můžeme se tázat na cokoliv. Tomáš Akvinský ve 13. století se zeptal na Eh, existenci eh, Boha a bylo mu to dovoleno. A je velice důležité v rámci křesťanství se tázat. My jsme měli v Polsku eh, muslimy od 14. století. Jako křesťané měli jsme muslimskou komunitu v Polsku. To je součást naší národní historie, takže otázky o migraci si můžeme klást. Já se chci zeptat na něco jiného. Nejste šokováni na Evropské komisi, že tak málo eh, diskutujeme o tomto incidentu, eh, který byl zmíněn. Byl jsem na zasedání výboru AFET, nebylo to dnes, protože AFET eh, Na no, AFETu tehdy se hovořilo o tragédii chlapce, který se utopil. A ta tragédie byla využita k tomu, aby se vykonával tlak na politiky, na veřejné mínění. Takže Tady můžeme využít jeden případ jednotlivce, aby se formovalo na tomto základě veřejné mínění. A proč ne tento incident? Proč ten nebyl zmiňován? To je přece zločin nenávisti proti křesťanům. Ale to se zametlo pod koberec. Já chci poděkovat za tuto otázku, protože je velmi důležitá. A myslím, že tato otázka by měla být eh, Eh, jasně přečtena a žádám komisi, aby zhodnotila to ticho a mlčení v médiích, protože se tu hovoří také o svobodě eh, projevu ve veřejné diskuzi. Ono, ta otázka byla předložena, mohlo se o ní diskuzit, eh, mohlo se tu otázku předložit komise, komise odpovídá a to je webstreamováno. Ale já mám výhradu proti tomu srovnávání se smrti jednoho chlapce. Eh, tam to nebyla otázka náboženství, ale tam se jednalo o to, že eh, spousta lidí umírá eh, jako uprchlík. Já se omluvám, nechte mě domluvit. Já chci dokončit myšlenku. Takže tu podle mne není přímá analogie. A teď předám slovo komise. A vy už jste měl slovo, takže teď má slovo komise. Pane Džurku, měl jste velice, velice dlouhý řečnický čas. A já jen komentuji vaše e, srovnání, které mnozí mohou chápat jako urážlivé. A teď žádám komisi, aby já chci mluvit o formální otázce. Sofie měla příležitost a já chci jednat tak, jako se to dělo v naší diskuzi. Já nechci teď tedy hovořit o předmětu, ale o formální záležitosti. Tato diskuze byla zorganizována velice dobře, jak víte, teď předám slovo komisi. Právo na odpověď. Slovo má komise, uvádí předseda. Máme díky jednacímu řádu právo pokládat otázky komisi. E, žádám trochu ticha a e, možnost pro komisi, aby mohla odpovědět. Děkuji. No, krát děkuji, pane předsedo. Jak už bylo řečeno, písemná odpověď byla zaslána, bylo to na konci července. Stejně jako kolegové, já se omlouvám na komisi za spoždění. Jak už jsme naznačili v naší písemné odpovědi, komise se jako ostatní samozřejmě odsuzuje trestné činy jako ty, které byly popsány, bez ohledu na to, kdo se jich dopustil, to je zřejmé. A tyto osoby musí být eh, předvedeny před příslušný soud. Nicméně komise také odsuzuje spojování mezi přistěhovalcím a trestnými činy, protože to hrozí tím, že vzniknou předsudky a ohrozíme životy migrantů. Komise také rozhodně odmítá populistické e, e, projevy, které podporují menšiny, které samozřejmě musíme odsoudit. Komise bych chtěla připomenout, že jak bylo mnohokrát zdůrazněno i ze strany místo předsedy Timmermance, reakce Unie a členských států na nové výzvy, které dnes představuje migrace a integrace, musí vycházet z našich základních hodnot a musí se v nich odrážet také potřeba zachovat a podporovat pluralistickou společnost v základě vzájemného respektu a rovného zacházení s každou osobou bez ohledu na vyznání. Jak víte, ach, já to chci připomenout, svoboda myšlení, svědomí a náboženství je jednou ze základních hodnot podle článku 10 listiny základních eh, práv. A chci ještě dodat, že aby migranti byli schopni plně přispět k naší společnosti, jsou zásadní účinná opatření pro integraci. Musíme nadále spolupracovat na úrovni EU i mezi členskými státy v rámci svých pravomocí, abychom zajistili účinnou integraci těchto osob do naší společnosti. Je to dnes víc důležitější než dřív plné integrace můžeme dosáhnout vzájemným procesem eh, přizpůsobení. Musíme přivítat eh, v našich komunitách migranty, aby využívali stejné standardy jako evropští občané. Musíme sdílet společné hodnoty a musíme vytvářet tolerantní eh, prostředí, které neumožňuje xenofobii. Komise je odhodlána posílit solidaritu a ostatní věci, které jsou podstatné, a zároveň zdvojnásobit své úsilí v boji proti diskriminaci, netoleranci a projevům motivovaným nenávistí ve vztahu k migrantům. A vzhledem k současným výzvám v oblasti migrace chci také připomenout, že komise v současné době spolu s členskými státy zvažuje možnost mobilizovat další zdroje a prostředky na podporu členských států při přijímání migrantů, ale také eh, ve vztahu k dlouhodobé migrační politice a také potřebujeme lépe využívat stávající prostředky, a to děláme i teď, a musíme navýšit synergie mezi prostředky, které máme k dispozici migrací, azylem a imigrací a musíme také doplnit prostředky na podporu politiky členských států. Děkuji. A na závěr paní Ber. Řeknu to velmi stručně. Není to už eh, naivní, ale spíše životu nebezpečné, tato pozice komise. Všechna varování jsou ignorována před eh, těmi muslimskými žadateli o azyl. Tady už se vůbec eh, nikdo nepozastavuje nad tím, že dochází k útokům. Terorista, eh, který zautočil na muzeum Prado, také se dostal do Evropy lodí Nebo si myslí komise, eh, že právo na azyl je důležitější než eh, právo občanů na bezpečnost? Okay, thank you, colleagues. We move on to point Děkuji. Teď tedy můžeme přejít bodu číslo 27 zprávy jednotlivých zemí pro studie o politice členských států zaměřené na děti se zdravotním postižením. Je to prezentaci studie Marty Balesterosové. Hlavní právní a politické poradkyně a také Natálie Meurencové eh, z společnosti Milie Law a Policy Consulting. Poprosím, přišli sem dopředu. Eh, o čem je tedy tento bod? Eh, to, že děti s postižením kombinují různé, různá znevýhodnění a jsou tedy zranitelné a jako děti mají nárok na ochranu svých práv, což vytvoře, eh, vyžaduje přijetí zvláštních opatření uvedených eh, v eh, úmluvě OSN o právech dítěte. A měl by tady být tedy zvláštní systém ochrany, tak jak to požaduje i úmluvu OSN o právech osob s postižením. Dnes bychom se tedy měli sdělit více o závěrech studie, která hodnotí současnou situaci Eh, s přihlednutím k právům dítěte. Nejprve eh, bude hovořit paní Balesteros a potom Natalie Meurens. Takže prosím, paní Balesteros, máte slovo do mikrofonu. A budete mít tomu ještě prezentace. Děkuji za pozvání Eh, na uvedení této studie. Naše společnost Milie je konzultační společnost, která radí soukromému sektoru o legislativě, o politikách, které se týkají základních práv. Specializujeme se na evropské právo, ale také na národní legislativy členských států a na základě toho jsme také, na základě těchto zkušeností jsme připravili studii pro parlament. Víme, že v Evropské unii je více než 100 milionů dětí a 80 milionů eh, osob s postižením. Nicméně nevíme, kolik eh, dětí s postižením v Evropské unii žije. Eh, my jsme se tady pokusili vyhodnotit tu situaci, zjistit, kolik jich tady je, jak jsou Eh, naplňována ta jejich práva a také jaké informace jsou k dispozici a také co by Evropská unie mohla udělat pro to, aby se zlepšila, eh, situace zlepšila, pokud je to potřeba. Naše studie tedy v té první fázi eh, se zaměřila na 18 členských států. Kromě toho jsme také si nechali udělat studii, která srovnala závěry ze všech členských států a také jsme analyzovali politiku EU a politiky členských států v této oblasti, abychom mohli doporučit, jaká opatření je potřeba přijmout. V další fázi jsme potom se rozhodli vstáhnout tu studii na 11 dalších členských států, abychom pokryli celou eh, Evropskou unii, a to včetně Skotska. A jsou tedy, je tady tedy to hlavní shrnutí i té komparativní analýzy a doporučení Předmětem naší analýzy byly požadavky těchto dvou umluv SN, jednak umluvy o právech dítěte a také umluvy o právech osob s postižením. Dívali jsme se na to z pohledu nejlepších zájmů dítěte, práva na rodinný život, na práva na vzdělání, právo na nediskriminaci. Jako jednotlivci eh, s postižením jsou děti, tou zejména zamětelnou skupinou. Všichni určitě známe nějakého rodinného příslušníka nebo rodinu, která má dítě s postižením. A víme, že v každodenním životě eh, se potom tyto osoby potýkají s jinými problémy a to od narození přes eh, diagnózu toho eh, postižení, kdy se to třeba neprovede hned v té první fázi. Často se rodiny potíkají s tím, že se nevyznají v tom systému eh, orgánů nebo institucí, které by mohly poskytnout pomoc. Stejně tak nevědí, jak se mohou rozhodnout ohledně vzdělání dítěte, nevyznají se v těch vzdělávacích programech. Je evidentní, že všichni máme děti a jde nám o jejich bezpečnost, ale tyto děti jsou vystaveny vyššímu riziku eh, různých útoků a diskriminace. Co je tedy možné dělat na úrovni Evropské unie? Evropská unie nemá explicitní kompetenci pro děti s postižením, jak je to uvedeno v článku 46 smlouvy o fungování Evropské unie. Nicméně Evropská unie je smluvní stranou umluvy o eh, ochraně osob s postižením a také ratifikovala eh, umluvu OSN o eh, právě osob s postižením. A celkově to také předmětem několika politika opatření v Evropské unii. Takže například ochrana práv eh, dětí je jedním z cílů Evropské unie, jak je to vedeno v článku 3 smlouvy Evropské unie a podle článku 19 této smlouvy by také Evropská unie měla bojovat proti diskriminaci na, ze všech důvodů, zejména na základě eh, postižení. Nicméně tato opatření jsou, se obtížněji přijímají, protože si vyžadují jedno, jednohlasnost na radě. se týče dalších politik, které souvisejí s právem, s právě dětí nebo práv eh, osob s postižením, tak tady by mohla Evropská unie zlepšit kompetence nebo povýšit kompetence členských států v této oblasti, aby potom mohli přijímat eh, pokyny a mohli spolu více spolupracovat a zavádět eh, dobrou nebo osvědčenou praxi. Jaká jsou ta klíčová zjištění, která jsme identifikovali v naší studii? sice, že eh, jak na národní, tak i na evropské úrovni existuje vhodný právní rámec, ale není specificky zaměřený na práva dětí s postižením. Je to soubor různých sektorových eh, zákonů a různých programů a politik, které jsou na děti s postižením zaměřeny. Metodologie, kterou jsme použili, se opírala o analýzu informací, které jsou k dispozici, ale stejně tak jsme vedli rozhovory se zainteresovanými stranami. je to i s jedním dítětem a to dítě nám řeklo, že je hezké mít nějaká práva, ale pokud eh, člověk nemá zajištěný přístup, tak eh, jsou ta práva k ničemu. Takže jde tady o praktické provedení eh, těchto práv, eh, zejména jde o právo na diskriminaci a právo na inkluzivní vzdělávání, o tom bude hovořit moje kolegyně. Ale kromě toho existuje eh, nedostatek informací, nedostatek osvěty nebo informování veřejnosti, neexistuje monitorovací systém a proto také neexistují systematická data, která by se týkala těchto dětí. Možná, že na to by se mohl zaměřit Evropský parlament, mohl by podnítit informační kampaně, anebo by mohl podnítit sběr, systematický sběr dat o těchto dětech. Jak už bylo zmíněno v řadě eh, různých národních zpráv, mnoho těchto dětí je umístěváno do ústavů, což ale eh, není striktně za to, eh, se netýká jenom osob eh, s postižením, ale i jiných dětí a proto jsme to neučinili předmětem naší studie. A teď bych se chtěla zmínit o těch dvou nejvíce problematických právech, které aspoň takto vyplynulo z naší studie. Jsou to, je to nediskriminace na základě postižení a potom to právo na inkluzivní vzdělávání musíme Musím vědomit, že to je právo na diskriminaci, které uznávají všechny členské státy, vzhledem k tomu, že byla transponována směrnice o stejném nebo rovném zacházení. Nicméně v mnoha českých státech eh, se to omezuje jenom na několik oblastí, které nejsou až tak zajímavé pro děti s postižením, jako na zdravotnictví, vzdělávání nebo eh, jednotný trh. Právo na diskriminaci tady ty Hlavním prvkem toto práva je například právo na rozumné bydlení nebo úpravu eh, což by mělo vést k tomu, aby tato děti mohla požívat ekvivalentní eh, podmínky, například, aby během různých zkoušek ve škole eh, to dítě mělo více času k dispozici, anebo aby ta zkušební místnost nebo třída byla na přízemí v té školní budově a ne v patře. Otázkou je ale, co znamená přes ten pojem rozumná úprava. Je potřeba zajistit nějaké základní podmínky pro to, aby práva těchto dětí bez jakýchkoliv eh, nákladných eh, úprav, nebo bez toho, aby to dítě muselo ospravedlňovat ty náklady. Co se týče implementace, tak eh, na základě toho jsme diskutovali tři hlavní témata, vzhledem k tomu, že to není uznáno ve všech sektorech, zejména ve školství. To právo na rozumnou úpravu není tady prakticky prováděno ani uznáváno členskými státy, stejně tak není žádný mechanismus pro stížnosti, aby mohly podávat stížnosti o diskriminaci. A ta klíčová bariéra je nedostatek zdrojů. Což znamená, že dítě eh, je umožněno, aby eh, tu zkoušku eh, zvládlo v té vyhrazené místnosti, tak není k dispozici žádný pedagog, který by na to mohl dohlednout a proto to dítě neuspěje v té zkoušce. Stejně tak školní budovy velmi často nezajišťují přístup pro osoby s postižením. A proto tady doporučujeme, aby Evropský parlament společně s komisí vyjasnil, co znamená tento pojem eh, rozumná úprava a vytvořil tedy nějaký základní rámec eh, opatření, které musí veřejné orgány podniknout proto, aby zajistili dětem základní přístup ke vzdělání a k e, službám a zboží. A co se týče <clears throat> protidiskriminační směrnice, tady e, se hovoří o tom, že potřeba zohlednit specifickou situaci dětí s postavením zejména přístupu ke vzdělávání. Vzdělávání je klíčové a právo na inkluzivní vzdělání znamená, že děti by měly mít možnost chodit do té školy, kterou si vyberou. Což je, eh, může být problém eh, tam, kde těch bariér je mnoho. A aby bylo zajištěno, že tomu tak skutečně bude, tak eh, tady musí být pedagogové, kteří tomu přizpůsobují své vzdělávací metody, stejně tak se musí upravit i to prostředí. Náš výzkum ukázal, že toto právo e, se provádí formou zvláštních škol. A děti mají problém s tím najít školu, která by je přijala. Kolikrát ta škola může být velmi daleko, nebo musí být potom v nějakém e, ubytovány v nějakém internátním zařízení, nebo musí daleko dojíždět, e, což zase může představit velkou bariéru. Některé české státy Mají systém eh, pomoci, kde mohou rodiče požádat o eh, rozumnou úpravu, musí to posoudit eh, příslušným způsobem, jestli to dítě má skutečně speciální potřeby, kterým je potřeba vyhovět, anebo jestli se má umístit do zvláštní školy a velmi často ty rodiče nejsou konzultovány během toho procesu. To platí i pro ty děti takže eh, spíše potom ty orgány vycházejí z posouzení vlastních potřeb než potřeb těch dětí. A také je tady velmi slabé prostředí přijímání eh, odlišností. Například eh, tam, kde šlo jenom o to, že by ve škole došlo k přemístění jedné třídy z patra do přízemí, tak to bojkotovali rodiče což ukazuje, že v některých členských státech skutečně některé osoby nejsou moc přícné vůči rozmanitosti. A tím se dostávám k doporučením. Navrhovali bychom, aby se Evropský parlament eh, snažil šířit eh, osvědčenou praxi, aby vznikly nějaké pokyny nebo eh, minimální standardy pro tyto školy, které, do kterých chodí děti s postižením, aby se zlepšila informovanost o specifickém postavení, aby se také zlepšilo vnímání eh, rozmanitosti. A stejně také potřeba stanovit cíle kvality. Ty eh, děti s postižením, pokud eh, jsou umístěny do těch segregovaných škol, tak potom nemají přístup k vyššímu vzdělávání a potom jsou stížené jejich, stížené jejich uplatnění na pracovním trhu. Eh, takže je potřeba, aby vznikly informační kampaně na to, které by napomohly eh, přístupu dětím s postižením. No, děkuji, kolegové. Zbývá nám pět minut. Dnes jsme dali tlumočníkům docela hodně zabrat, takže jsme tím omezení. Možná příspěvky na minutu na dvě, paní Stevenson a Katrin. Pokud něco chcete říct, maximálně minuta dvě, prosím. Je mi líto, že ten čas pořád zkracuju, ale nejprve se přihlásila paní Stevens, takže si vezmeme paní Stevens a vás, Katrin, takže nejprve paní Stevens. Thank you, Chair. Uh, one minute is really short Děkuji, pane předsedo. Minuta je opravdu málo na takovéto důležité téma. Je škoda, že většina kolegů už odešla. Nevím, co to znamená. Jestli jim na to nezáleží, jestli děti s postižením jsou pro ně nepodstatná věc. Já vím, že to poslední bod nepořadu jednání, ale stejně já si myslím, že příště by to mělo být vysoko z hlediska priorit, aby se kolegové zúčastnili této významné debaty. Já myslím, že nesmíme zapomínat, že Evropská unie je první regionální organizace, která ratifikovala UNCPRD a myslím, že si musíme poblahopřát, protože jsme dobrým vzorem pro zbytek světa. Měli bychom také zpracovávat osvědčené postupy. Neměli bychom jenom mluvit, měli bychom dostat svým slovům. A také si chci poděkovat vám za to, že jste předložili tuto studii. Myslím, že je to důležitá informace která pomůže uplatňovat práva dětí s postižením. Máme 21. století, máme tolik možností, tolik technologií. A tolik dětí čelí tolika základním překážkám. I v Belgii, v mé vlasti. A proto není žádná výmluva. Potřebujeme víc politické vůle, abychom situaci změnili, abychom změnili situaci těchto dětí a musíme směřovat ke společnosti bez bariér už je na čase, mluví se o tom už celá léta, ale stále je opravdu hodně zjevných překážek, jak říkáte. E, dostupnost je velice široká koncepce, je důležité zaměřit se nejen na vzdělání, ale také na zaměstnanost, dopravu, bydlení a také fyzické prostředí a komunikaci. Všechno to spolu souvisí. Nemůžeme se zaměřit pouze na vzdělání, protože pokud chce dítě mluvit o inkluzivním vzdělání, a nemůže sednout na autobus a odjet do školy, kde je i program inkluzivního vzdělání, tak nemá smysl vůbec takové vzdělání mít. Takže se musíme zamyslet nad celým tím řetězcem, včetně toho prostředí. I ta vesnice, to město musí být dostupné. Často mluvíme o svobodě pohybu jako o základním právu v rámci EU mluvíme o tom ve vztahu k uprchlíkům, ale o tom mluvit také v souvislosti s občany EU. Občany, kterými jsou děti s postižením, tedy také měly mít stejný přístup k tomuto základnímu právu ke svobodě pohybu jako zbytek našich evropských občanů. A moje vlastní zkušenosti a výzkum ukazují, že ten přístup nemají. Nemají rovný přístup k informacím ani ostatní práva v porovnání s dětmi bez postižení. Koncepce přiměřeného přizpůsobení, když se podíváte zblízka na právo EU, když nezajistíme přiměřené přizpůsobení, znamená to, že dochází k nepřímé diskriminaci? V právu EU to není úplně jasné a mně by se líbilo, kdyby se tato studie pokusila vyjasnit koncepci přiměřeného přizpůsobení. Mělo by dojít k přeskumu případ od případu, protože žádný člověk, žádné dítě s postižením eh, není stejný jako ty ostatní. Každý má svoje potřeby a musíme se zamyslet nad žádostí a potřebami každého člověka. A na závěr chci říct, že vzdělání, jak říkáte, je opravdu klíčové. U toho to všechno začíná. Pokud není dobré vzdělání, znamená to, že nebudete mít kvalifikaci a zaměstnání, které vás uživí, co vede k chudobě a statistiky ukazují, že velká většina lidí s postižením žije v chudobě. A tím pádem se pohybujete v kruhu a znamená to, že i další generace bude chudá, takže je potřeba protnout tento kruh, vymanit se z kruhu a já chci vyzvat všechny, včetně komise, aby spojili síly a zlepšili situaci k lepšímu ve prospěch dětí s postižením. Mnohokrát děkuji, děkuji. Ano, jistě chápu, že říkáte, že je to v nevhodnou dobu, ale je lepší, je to lepší než nic, než aby to vůbec nebylo na pořadu jednání. Jistě. Takže Katrin, jako poslední řečník, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je pravda, že je to poslední bod, je tu jen pár poslanců, ale děkuji výboru Libe, že tento bod byl zařazen, protože je to delikátní téma, je to důležité téma a dotýká se také našeho svědomí. Eh, nehledě tedy na naše eh, politické směřování eh, protože my samozřejmě máme také stimulovat i další evropské instituce, aby se zabývalo takto delikátním, citlivým tématem. Je to citlivé téma a dnes je mu možná věnována ještě mála, malá pozornost. Málo se věnuje pozornosti ehm, těmto tématům a také eh, postižením eh, dětí. Třeba, že je to poslední bod na pořadu jednání, je to první důležitý krok k tomu, abychom eh, upozorňovali, že je zapotřebí se věnovat tomuto tématu a abychom stimulovali k tomu, aby se něco dělo nejen na politické úrovni, ale také v konkrétních v jednotlivých členských státech. Jako Evropský parlament máme přesně tuto úlohu, abychom stimulovali změnu. Tam, kde je to zapotřebí, například změnit kulturu, a e, nejen tedy politiku, velice dobře to vyjadřila předřečnice. Ve chvíli, kdy se chystáme poskytovat e, spravedlivé příležitosti, tedy i přístup k mobilitě, ke vzdělávání, k patřičným strukturám, ke sportovní činnosti eh, pro eh, mladé lidi a děti, které bohužel mají zdravotní postižení. Tak v tuto chvíli samozřejmě eh, my hovoříme také o diskriminaci a musíme se aktivizovat k tomu, aby nedocházelo k diskriminaci. E, stává se, že děti, které mají tělesné postižení, a tak to je někdy bráněno v přístupu a děkuji právě za tento výzkum a za ten příklad, jak byl zvolen. Těmto dětem se tedy neumožňuje, aby si zvolili určitou školu, protože e, fyzicky je potom obtížné se do té e, školy dostat. ale já bych byla ráda, abychom uvažovali o různých formách eh, postižení. Například eh, některé nejsou vidět, například u dětí, které nemají tedy přímo nějaké postižení, ale je to pro ně pořád eh, omezení, je to například autismus. Právě u nás v Itálii se ještě pro autismus udělalo málo a pro autistické děti. A právě proto bych na to chtěla upozornit. Je to velice důležité. Mm. Tak to všichni budeme mít příležitost v našem vlastním svědomí uvažovat, co lze udělat více lépe. Já se konkrétně zabývám eh, právě nezletilých a velice děkuji za tuto iniciativu a budu se eh, ve svých eh, možnostech, ve svých limitech zde v Evropském parlamentu i u nás podněcovat k iniciativám, které mohou předcházet různým formám diskriminace Eh, pro děti, které mají zdravotní postižení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji také paní Balesteros a, a paní Majrenc za tyto příspěvky. Kolegové, bod 28 je bod různé. Máte k němu něco? 29. Příští schůze se koná zítra. Zítra budeme mít zasedání meziparlamentní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 Vy rozumíte polsky? Posloucháte mě, pane předsedo? Děkuji. Děkuji vám. Rád bych připomněl, že právo na odpověď je právo, které je zaručeno eh, jednacím řádem a každý může také zareagovat, pokud nějaký člen našeho výboru chce hovořit několikrát v různému eh, v různých bodech na pořadu jednání, tak to není něco dodatečného, je to prostě právo, které umožňuje jednací řád. A chci vyjádřit politování nad tím, že jsem nemohl eh, vyjádřit se ohledně poznámky k jednacímu eh, řádu a ohledně celého postupu. Předseda by měl hájit každý názor a neměl by nadužívat své pozice. Vy jste nepoukázal na jednu věc. Já jsem reagoval na dotaz a ta otázka se zabývala ehm, smrtí 12 lidí a to bylo zcela ignorováno jak v odpovědi, tak ve vaší poznámce, která následovala po mém projevu smrt 12 nevinných lidí, kteří byli eh, obětí nenávistného činu. A o tomto činu média nehovořila. A celý tento způsob je velice politování hodný. Okay, Mr. Chair, you're, you're... Děkuji. Vy tedy hovoříte o bodu 25, je to tak? Ten máte na mysli. Pane Čurku, abych zareagoval na vaši připomínku k jednacímu řádu. Jak víte, vždy zaručuji svobodu projevu u nás na výboru a e, chtěl jsem říci, že paní Mayer byla autorkou této otázky a e, jasně se vyjadřila vůči komise. Vy jste také hovořil a e, tehdy vám na to nemohl nikdo odpovědět, nikdo z, z výboru ani do další. A já jsem tedy předložil svůj, e, svoje stanovisko. Já jsem zareagoval na vaše konkrétní slova, protože vy jste uvedl určitou analogii e, a kdybych já se takto neozval, tak nikdo jiný, žádný člen výboru by nemohl na vás takto zareagovat. A nebylo by dobře, kdyby nic eh, nezaznělo, nicméně byl to můj osobní eh, eh, soud, úsudek. Samozřejmě vy jste se mohli projevit zde v bodu různé. Je mojí povinností zajistit hladké, hladký průběh schůze, takže je velice dobře, že jste se ozval v bodu různé, já jsem vám takto udělil slovo. A pokud to je přijatelné, můžeme eh, tento bod tímto vyčerpat. Děkuji. Tímto tedy můžeme. Jsme vyčerpali bod různé, je to tak? Děkuji. Takže toto je konec našeho zasedání. A ještě jsem chtěl poznamenat, že zítra se koná mezi parlamentní schůze výborů od 9 hodin. Děkuji. To je konec dnešního zasedání. Děkuji za pozornost.